So, dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Zdravíme všechny, kteří přežili dopolední schůzi. A budeme tedy pokračovat. Jsou to, je to společné body programu 21 až 24. To je zpráva o rozhodnutích rady. Týká se Hákské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a e, týká se to přístupu k této úmluvě a dávám slovo paní Hannibal, která je zpravodajkou. Děkuji. Mohu je vzít všechny dohromady, protože se jedná o to tež. Jedná se o Hákskou úmluvu 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí což je velice důležitý nástroj, který ratifikovaly všechny členské státy EU. Ta úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy. Cílem je řešit eh, případy mezinárodních únosů dětí. Tyto problémy se tedy objevují, když eh, se pár rozdělí, když je otec a matka z odlišného státu, tak je tady snaha využít nedostatku spolupráce mezi státy pokud jde o zajištění péče o děti. A určitě jste zaznamenali tyto případy, případy, kdy pak dochází k mezinárodním únosům dětí po oddělení rodičů nebo po jejich rozvodu. Největší problém je, eh, že ty jednotlivé státy mají odlišný právní systém. Může se stát, že ehm, Soudy v obou státech se prohlašují za příslušné a každý z nich eh, potom eh, říká, eh, že má tedy proto pravomoc. A umluva by tedy měla řešit situace na mezinárodní úrovni, tím, že jako pravomocné soudy stanoví ty, kde má dítě bydliště. Umluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte. EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora. Členské stády tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací. A teď tady jde o to, že jsou země, které předložily přístupové nástroje k úmluvě, a musíme nyní potvrdit, že ty dotyčné státy Respektive předmětem tohoto návrhu je zajistit, že pro děti z dotyčných zemí bude zajištěna ochrana v celé EU. A týká se to tedy Dominikánské republiky, která předložila svůj přístupový eh, nástroj k umluvě eh, v srpnu 2004. Jedná se o to, aby Chorvatsko, Kypro, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Spojené království toto přijali v zájmu EU eh, přistoupení Dominikánské republiky k Hánské umluvě to je Dominikánská republika. Potom je Ekvádor a Ukrajina, další. Ekvádor předložil přístupové nástroje 22. ledna 1992, Ukrajina 2. června 2006. A tady žádáme eh, Rakousko, aby eh, v zájmu Evropské eh, unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Hákské umluvě a občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů. Další pak je Honduras který předložil eh, přístupový nástroj 20. prosince 1993. A jedná se o rozhodnutí rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijali přistoupení Hondurasu k Hákské úmluvě. A poslední je to Bělorusko a Uzbekistán, ty předložili eh, své přístupové nástroje 12. ledna 1998 a jedná se o rozhodnutí rady, kterým se Lucembursko, Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijali přistoupení Běloruska a Uzbekistánu k Hákské umluvě. Jak už jsem říkala, je to procesní otázka, ale velice důležitá a já tedy navrhuji, abychom jakožto výbor schválili tyto čtyři zprávy. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Durand. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom navázat na to, co tady zaznělo ze strany paní zpravodajky. Je to velmi důležité rozšíření té hákské umluvy, takže zelení budou bezvýhradně podporovat stanovisko rady. A chtěla jsem upřesnit paní zpravodajce, že si nemusí dávat sluchátka, protože to bude velmi rychle. Takže my nebudeme předkládat pozměňovací návrhy a podrobíme se stanovisku rady a tomu, co jste právě řekla, takže jste si to včas nasadila. Souhlasím s vámi ve všem. Je to perfektní. Eh, Pane Raděv. děkuji pane předsedo. Eh, co se týče Hákské umluvy ohledně únosu dětí, tak to je velice důležitý dokument a byla zde zavedena spolupráce mezi těmito státy, takže cílem je, aby to bylo závazné a abychom tak chránili děti eh, před eh, únosy, takže to, co dnes tady eh, zkoumáme, je mezinárodní úvaha. Musí, uh, musíme zde najít řešení v případě, kdy dochází k únosu dětí a musíme se dohodnout ohledně eh, kompetence soudu ve vztahu k místu, kde žijí tyto děti. Takže bude zde zaveden také systém, který umožní rychlý návrat těchto dětí. Víte, že jsme zaznamenali vysoký počet únosů těchto dětí, kdy jeden z rodičů je v jiném státě. Velice často k tomu dochází, když se rodiče rozcházejí. To je častý problém. To znamená, oba státy se vnímají jako kompetentní v této věci a proto je nutné vyřešit způsobilost eh, těchto soudů z tohoto eh, důvodu bych vyzval k tomu, aby tedy eh, udělil Evropský parlament souhlas s přistoupením eh, těchto států k Hářské umluvě. Děkuji mnohokrát. Chce komise něco dodat? Děkuji, pane předsedo. Jenom chceme poděkovat paní zpravodajce za zprávy. Je to skutečně postup, který byl zahájen už po stanovisku 1 lomeno 13 soudního dvora. Máme už 14 rozhodnutí rady týkajících se jiných třetích států. A tímto rozhodnutím rady tedy chceme úplně zabránit eh, tomu, aby byl různorodý přístup, který, eh, na který poukázal Soudní dvůr ve svém stanovisku 1 lomeno 13. Budeme mít tedy stejný právní rámec mezi členskými státy EU a dotčenými třetími státy. Děkuji mnohokrát zpravodajce za její práci. Děkuji. Já jenom dodám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 21. listopad v poledne. since we do not have Nemáme tady pana de Grandese, který je zpravodajem pro další bod, ale máme tady pana Velkena, který je zpravodajem pro bod 27, tak se pustíme do bodu 27 nejprve. To je na, návrh změn protokolu číslo 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie. Takže pane Velkene, máte slovo. Je Děkuji. Pokud se tady člověk má něčemu naučit, tak je to nepochybně pružnost. Takže jsem na to rychle zareagoval. Děkuji vám za veškeré pozměňovací návrhy, které přišly. Bylo jich pouze pět, velmi málo. Se všemi mohu souhlasit. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 5 pana Chryzogonose, tak k tomu bych měl doplňující dotaz, protože mě to trochu překvapilo. Nevím, no, není tady dobře. Ale v tom pozměňovacím návrhu se dvě agentury EU výjímají eh, z mm, oblasti působnosti eh, určitých eh, záležitostech, které řeší Evropský soudní dvůr. Já bych se rád zeptal, jestli by pan kolega Chryzogonos mohl tento svůj pozměňovací návrh eventuálně dovysvětlit, ale nevidím ho. To znamená, že to se pravděpodobně nepodaří. Já osobně si nemyslím, že obě agentury by měly být eh, vyňaty z oblasti působnosti, protože u obou agentur je zřízena instance, která má podobná rozhodnutí prověřovat. To znamená, že to je jediný bod, eh, který podle mě zůstává obec, otevřený, ale zatím ho nejsme schopni vyřešit. To znamená, že já se pokusím to vyřešit bilaterálně, jinak se nedomnívám, že by tam byly nějaké problémy. Dobře, děkuji. Mají nějací další poslanci něco dalšího na srdci? Není tu ani nikdo za komisi? Chce se, chce se kopit komise slova? Eh, my žádné komentáře nemáme. Zpracováváme pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi, snažíme, je, snažíme se je zapracovat. Komise k tomu eh, řekla svůj názor, to znamená, že eh, se tomu budeme i nadále vědovat. Děkuji. Děkuji. Přijetí ve výboru Jury. Je tady již naplánováno. Nyní už je tu pan de Grandes Pascal, takže se můžeme vrátit k bodu číslo 26. Eh, k dodatkovým ochranným osvědčením pro léčivé přípravky. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel trochu později. Měl jsem eh, ještě některé eh, nevyhnutelné věci k vyřizování. A já tedy vám Eh, přednesu eh, věc, eh, záležitost tohoto důležitého tématu. Je to velice důležitá věc, dotýká se to tedy našeho výboru. My tady máme i stanoviska výboru Envy a INTA, ale hlavním výborem, příslušným výborem jsme my. Já trochu zmíním historii, abychom věděli, o co jde. Připomínám, že strategie Komise pro jednotný trh oznámila posouzení možné výjimky z ochrany eh, dodatkovým ochranným osvědčením v EU s cílem oživit konkurenceschopnost výrobců generik a biologicky podobných léčivých přípravků eh, usazených v EU a zabývat se konkurenčními nevýhodami, jimiž mohou čelit proti výrobcům usazeným mimo EU z hlediska přístupu na vývozní trhy, na kterých ochrana DOO neexistuje a včasného vstupu na trhy EU po vypršení DOO. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný trh potvrdil nutnost opatření týkajících se režimu EU pro DOO a vyzval, e, a cituji, Eh, vyzval komisi, aby zavedla a nejpozději do roku 2019 provedla výjimku z dodatkových ochranných osvědčení, která přispěje k posílení konkurenceschopnosti evropského odvětví výroby generických a biologicky podobných léčivých přípravků v globálním prostředí a rovněž k udržení a vytváření dalších pracovních míst a růstu v EU, aniž by bylo ohroženo trvání výhradního práva na trhu uděleného v návaznosti na režim dodatkových ochranných osvědčeních na chráněných trzích. Konec citace. To je tedy citace z našeho vlastního usnesení. Komise za tím účelem nyní navrhuje změnit nařízení 469 lomeno 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky s cílem zavést takzvanou výrobní výjimku z dodatkových ochranných osvědčení pro účely vývozu, díky níž budou v budoucnu společnosti usazené v EU oprávněny vyrábět generika či biologicky podobné léčivé přípravky, které jsou verzí léčivých přípravků chráněných prostřednictvím DOO během doby platnosti osvědčení, pokud se tak bude dít výhradně za účelem vývozu na trhy mimo EU, kde ochrana vypršela anebo nikdy neexistovala. Já jako zpravodaj, eh, a teď už tady přednesu ten politický postoj, je, že tedy podporuji návrh komise, protože eh, zabraňuje právním překážkám, kvůli kterým výrobci eh, se sídlem v Unii nemohli soutěžit na vysoce konkurenčních trzích a chci také eh, nastolit eh, eh, rovnost mezi výrobci z EU a mimo EU. Ten legislativní návrh komise podle mě odráží přísné, uměřené a vyvážené sladění zájmů, které jsou v sázce a jsou velice důležité. Ve své zprávě jsem se pokusil o to tež a zkoumal jsem různé možnosti, které umožní podpořit konkurenceschopnost farmaceutického průmyslu. Aniž ehm, bych spochybňoval hluboký respekt, který mám pro různé názory, domnívám se, že by bylo chybou považovat tento návrh za pouhý střed zájmu mezi generickými a inovativními společnostmi nebo za falešnou dichotomii mezi nejzranitelnějšími osobami a zájmy největších společností. A Takový diskurs by byl podle mého názoru milný a falešný a navíc není v souladu s ráciem návrhu komise. Snažím se tedy o určitou rovnováhu mezi tím, aby EU byla centrem farmaceutického výzkumu a inovací a rovnováha zároveň mezi nutností zajistit konkurenceschopnost výrobců generik a biologicky obdobných léčivých přípravků a chci, chci, abychom um, umožnili výrobcům konkurovat uh, na uh, globálních trzích. Předmětem mých pozměňovacích návrhů je zefektivnit uh, transparentnost provádění nařízení a současně zajistit, aby návrh zůstal zacílený, přiměřený a vyvážený. Abychom zajistili transparentnější provádění pojistek v návrhu komise, tak jsme tam zavedli další požadavky, například, že je třeba informovat přímo držitele DOO v souladu s požadavky tohoto textu. Tato povinnost nijak eh, nemá vliv na důvěryhodný charakter informací. Cílem je zajistit, aby držitele DOO měli přístup k nezbytným informacím, které jim umožní posoudit, zda jsou splněny podmínky pro využití výjimky a zda nedošlo k porušení jejich práv v oblasti duševního vlastnictví. A chceme jednat v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Dále je třeba, aby měli dostatečný čas na ověření, zda jsou splněny podmínky pro žádost o výjimku a proto navrhuji prodloužit lhutu pro oznamování příslušnému orgánu průmyslového vlastnictví a pro informování držitele DOO a ve stejném duchu doplňuji upřesnění e, některých částí textu s cílem zajistit, aby příslušný orgán i držitel DOO byli informováni o veškerých změnách nebo aktualizacích informací, které jsou jim poskytovány. Také doplňujeme do návrhu nový eh, standardní eh, formulář pro oznamování orgánu. Tento formulář bude tedy normalizován a je to v příloze 1 k návrhu. Pokud jde, dámy a pánové, o zveřejňování informací poskytnutých výrobcem, tato povinnost je omezena na určité prvky s ohledem na zavedení povinnosti výrobce informovat přímo držitele DOO a v souladu s cílem chránit důvěrné nebo citlivé eh, obchodní informace. A konečně, co se týče včasného uplatnění tohoto nařízení, navrhl jsem, aby se výjimka uplatnila v případě osvědčení, jejichž základní patent vyprší v roce 2023 nebo později. Toto řešení zohledňuje skutečnost, že je důležité zabývat se co nejdříve zjištěnými problémy a zajistit právní jistotu, tím, že se stanoví jednotné datum uplatnění výjimky, ale také to, že je třeba navrhnout dostatečně dlouhé přechodné období, aby se zajistila ochrana nabitých práv a předchozích investičních rozhodnutí a poskytl se subjektům na trhu a orgánům přiměřený čas přizpůsobit se změněnému právnímu kontextu. To je vše, pane předsedo. Thank you. Mr. Děkuji, slovo má pan Zlotovský. Děkuji. Rád bych se k tomu vyjádřil jménem naší frakce EKR. Rád bych poděkoval panu de Grandes za sepsání tohoto stanoviska. Já si nemyslím, že by mezi jeho pozicí a pozicí naší frakce eh, byly nějaké zásadní rozdíly. Bude se používat standardní formulář a zároveň je potřeba vyjasnit některé definice, které zjednoduší skutečné prosazování eh, těchto pravidel ze strany orgánů. Souhlasíme s tím, že předmětem této zprávy je možnost zvýšit objem výroby generik eh, nejen v EU, tak aby byly eh, konkurenceschopné v globálním měřítku. Vidíme tu dvě kategorie společností, eh, které obě přispívají k vytváření pracovních míst. Byli bychom rádi, kdybych se ještě diskutovalo o lhůtě která tu byla představena. Jde o lhůtu, ke které budou eh, tato ustanovení uplatňována. Ale žádné zásadní problémy v pozici pana zpravodaje nevidíme. Ano, děkuji. Děkuji panu zpravodaji za jeho návrh. Pokud jde o změnu nařízení o DOO, tak ta by měla vést ke sjednocení podmínek výrobců v rámci EU a mimo EU. Jde o výrobce generik. Tento cíl, to znamená vyšší konkurenceschopnost, ten nepochybně vítám. Větší konkurenceschopnost výrobců, kteří mají své sídlo v EU a kteří vyvážejí do zahraničí. To je správná cesta, správný cíl, s tím souhlasíme, ale zároveň je potřeba mít na paměti právo duševního vlastnictví. V naší dnešní diskuzi trochu postrádám cíl bezpečného zásobování léčivy, k tomu jsme se jako Evropský parlament už vyjádřili ve dvou našich rozhodnutích. Já si myslím, že je dobré, že tento návrh je konečně na stole a myslím si, že bychom z něho měli konečně učinit e, smysluplný dokument. E, eh, postradám tu ale jeden důležitý aspekt, který přispívá k tomu, že tento návrh bude mít pro evropské občany pozitivní dopad. Je to ten takzvaný eh, den jedna neboli stockpiling. Já si myslím, že v tomto ohledu tedy potřebujeme výjimku jak pro výrobu, tak pro skladování, tak abychom mohli dostat naším vlastním usnesením, usnesením a rozhodnutím Evropského parlamentu. Návrhy, které se objevují v tomto návrhu zprávy, bychom měli ještě dále eh, probrat, protože si myslím, že z částí jdou eh, špatným směrem, takže doufám, že se nám je podaří ještě vylepšit. Eh, domnívám se, že ten návrh, který jsme dostali, bychom měli využít ve prospěch evropských občanů. Já vím, že výrobci eh, far, farmaceutický průmysl je tímto návrhem velmi znepokojen. Je to velmi obtížné, protože jsou tu dvě kategorie výrobců, ale pro nás jako pro Evropský parlament by měli být nejdůležitější právě pacienti, ti bychom měli mít na paměti a proto potřebuji nebo považuji za uh, zásadní věnovat se ještě eh, tomu konceptu stockpiling. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. V tuto chvíli se ptám komise, jestli se k tomu chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych za komisi konstatovala, že vítáme návrh zprávy pana de Grandes Pascal. Podle našeho názoru ten návrh obsahuje celou řadu eh, velmi užitečných podnětů a je to dobrý výchozí bod eh, pro další zlepšení našeho návrhu. Dovolte mi, abych ve vší stručnosti zmínila několik otázek, které vyvstávají Eh, je tu pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že by se měly více respektovat důvěrné informace. Já si myslím, že to je důležitý cíl, ale podle našeho názoru by bylo dobré, kdybychom, eh, kdybychom přesně specifikovali, jak se to má stát. Pro nás by se to mělo odrazit v otázce, kdo dostane kdy jakou informaci. Tak, aby tady nebylo takové blanko ustanovení eh, hovořící o důvěrných informacích a jejich ochraně, protože to by mohlo vytvořit právní nejistotu. Naším cílem cíle, tedy ten cíl je podle našeho názoru dobrý, ale myslím si, že by to mělo být eh, vtěleno do samotného návrhu jako eh, konkrétnější eh, pravidla. Vidíte, že se zabývám skutečnými detaily a také nechci zabírat příliš mnoho času. Seznam třetích zemí v našem návrhu musí být seznam třetích zemí zveřejněn ale v našem návrhu není stanovena povinnost předávat eh, ten seznam držiteli DOO. A pan zpravodaj to úplně otočil a my máme určité obavy, pokud ta informace eh, bude v rukou konkurentů v rámci průmyslu, tak se domnívám, že by to mohlo být tedy považováno za obchodně citlivou informaci. Pokud to tedy Mm, bude sděleno obchodnímu eh, partnerovi a ne veřejnosti, tak si myslím, že z hlediska hospodářské soutěže by to mohlo být eh, problematické. Pokud jde o poslední věc, tak eh, ta se týká tedy data použití. My bychom byli rádi, kdyby to bylo vyjasněno. Musíme vytvořit rovnováhu na jedné straně mezi ekonomickými ekonomickým optimem a na druhé straně tím, co je tady proveditelné. Jde nám tady o práva, která mají být poskytnuta a uznána. A proto si myslím, že když chceme tady eh, zavést nějakou výjimku, tak ji musíme vždycky řádně udůvodnit a musí to být dáno veřejným zájmem. A ten veřejný zájem musí být jasně eh, stanoven. Pokud se chce parlament vydat touto cestou, tak bychom měli ten eh, důvod přesně popsat. A jinak mohu říci, že tady ten návrh vítáme a těšíme se na další diskuzi. Děkuji. Děkuji. Rád bych doplnil informaci. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 23. listopadu eh, v 17 hodin. Pane de Grandes, chcete se ještě chopit slova? Sí, ano, pane předsedo, velice stručně. Eh, já si eh, cením eh, toho, co tady řekli kolegu. Děkuji zástupci EKR e za to, že v hrubých rysech souhlasí s vyzněním zprávy. A beru na vědomí, že je třeba vyjasnit datum vstupu v platnost toho textu a také působnosti. To jsou samozřejmě důležité údaje a budeme eh, to konzultovat, abychom našli eh, rovnováhu, abychom eh, zajistili právní jistotu, ale samozřejmě to budeme projednávat na jednání stínových zpravodajů. Eh, pokud jde o kolegu ze eh, socialistické strany, to byl také velice vyvážený eh, názor, říká něco, o co se diskutuje i mimo toto fórum. Jedná se vlastně o ten střed mezi inovativními výrobci a výrobci generik. Je jasné, že to je zásadní problém, protože ta výjimka by právě měla podpořit generická léčiva. Eh, já jsem tady hovořil o té historii. Eh, původně tam byla pětiletá lhůta pro vypršení patentu a to byla taková výsada, kterou dle mého názoru právem dostávaly ty inovativní společnosti, aby mohly těžit ze svého eh, úspěchu, z těch velkých investic do výzkumu který přispěl k pokroku farmaceutického průmyslu a veřejného zdraví. A teď je tady ta pětiletá lhůta a chceme eh, zohlednit i postoj eh, výrobců generik, aby mohli externě soutěžit s konkurenty ve třetích zemích. To je velice důležité. A pak je tady jiná věc, eh, eh, týkající se právě skladování, aby bylo možné umožnit skladování. Tady je otázka, jaké jsou dopady toho skladování. Zda by se pak nemohlo jednat o nějakou nekalou konkurenci, zda to je nad rámec té rovnováhy, kterou navrhovala komise. Já jsem na začátku říkal, pane předsedo, že rozhodnutí komise, respektive návrh komise, eh, zohledňuje tyto aspekty, je samozřejmě třeba dobře posoudit dopady těch jednotlivých rozhodnutí a já k tomu chci přistoupit zodpovědně. Teď je špatná politická doba, protože se blížíme ke konci mandátu a musíme přijmout rozhodnutí a pokud chceme, aby, eh, aby skutečně to rozhodnutí bylo ještě přijato za našeho působení, musíme najít nějaké kompromisy. Ale já jsem si jist, že politické frakce jsou odpovědné a vědí, že to je důležitá věc pro evropské výrobce, aby mohli soutěžit na trzích mimo EU, eh, e protože na těch eh, jiných trzích nejsou tak přísná pravidla jako ta, která máme my. Já každopádně beru na vědomí vaše poznámky a určitě, pane Stínový, zpravodaj ze socialistické frakce, o tom budeme ještě diskutovat a pokusíme se ta ustanovení formulovat eh, co nejlépe. Vyhodnotíme hm, ty prvky výroby, skladování a podobně. A pokud jde o to, co říkala komise, eh, já jsem si poznamenal ty dva detaily, o kterých komise hovořila je tady problematika notifikace, tomu rozumím. Máme tady eh, je tady otázka toho, zda je uzavřené množství informací, které se mají notifikovat, anebo otevřené množství. Zdá se, že postoj komise je takový opatrný, to znamená, neposkytujme příliš mnoho informací, abychom neusnadnili eh, zvýhodnění konkurence. Ale také se můžeme dovolávat právní jistoty. A pokud nemáme spolehlivé údaje o dopadu, eh, mohou pak nastávat různé spory, které by mohly celý návrh zkomplikovat. A to já bych eh, si nepřál. Děkuji vám, pane předsedo, a určitě budeme mít ještě čas o tom diskutovat na setkání stínových zpravodajů. Já si prostuduji pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří zodpovědně zpracovat kompromisy, které eh, Tady máme na to velice <laughs> málo už času, ale doufám, že se to podaří do dubna eh, dokončit, protože to je opravdu velice zásadní věc pro konkurenceschopnost, pracovní místa a legitimní zájem Evropy. Děkuji. Děkuji. V rámci pružnosti, kterou tady zmínil pan Velken, protože nám tu chybí dva další zpravodajové, bych rád požádal pana Didier, aby se chopil slova k bodu číslo 30 Pozměňovací návrhy, pokud jde o zástupné žaloby při ochraně kolektivních zájmů spotřebitelů. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já se eh, tady dívám na Malve Delvo. S ním jsme ukončili druhé zasedání stínových zpravodajů před několika minutami. A myslím si, že mohu říci, samozřejmě s chtěným optimismem, že jdeme dobrým směrem a že postupně během těchto diskusí a zasedání, v každém případě doufám, se nám daří směřovat k dohodě ohledně vyváženého textu, který by lépe chránil zájmy spotřebitelů, protože o to tady jde. A zároveň by se zaručila právní jistota podniků, protože jedno se neobejde bez druhého. Mezi těmi dohodnutými body, kde se rýsuje dohoda, je jeden bod, který se týká minimální harmonizace. To znamená, abych nechtěla, aby se ostatním členským státům vnucovaly pravidla, která by nebyla v souladu s jejich ústavními principy. A v rámci stejné logiky bychom měli dodržovat princip procedurální autonomie, která je přiznána členským státům. Takže první schoda, to je princip eh, minimální harmonizace. Druhý bod, to je ten, který spočívá v tom, že se zde vytvoří výjimka z hlediska existence tzv. kvalifikovaných subjektů, tak, abychom se přizpůsobili specifickému právnímu systému. Například ombudsman existuje v některých eh, severských zemích, jako v Dánsku. A ombudsman tam sehrává roli tohoto kvalifikovaného subjektu, které se objevují v našem návrhu směrnice. Třetí příklad schody stanovisek, i když ty podmínky se musí ještě doladit. Tak ta schoda spočívá v tom, že se z té vytvoří jakési mantinely, které jsou podle nás nezbytné. Proto, abychom se vyhnali jakékoliv možnosti zneužití těchto zástupných žalob. Takže definujeme a dolaďujeme kritéria transparentnosti ohledně financování a ohledně přísných pravidel z hlediska absence střetu zájmu u těchto kvalifikovaných subjektů. A stále další bod dohody. Směřujeme ke schodě ohledně vyváženosti, která by spočívala v tom, že na jedné straně by byla závazná ustanovení ohledně eh, dohody a zároveň ti, kteří by nesouhlasili s touto dohodou, tak by měli možnost použít opravné individuální prostředky. A v neposlední řadě máme také schodu ohledně principu, že ten, kdo prohraje, platí. To znamená, je důležité, aby každý dokázal se eh, chovat zodpovědně. Myslím si, že je tu dobrá vůle ze strany všech politických skupin. A děkuji jak stínovým zpravodajům, před chvíli jsem hovořil o Madi, ale děkuji také těm týmům, které tady pracují. Eh, mohu tak vzdát hold nejenom mým kolegům poslancům, ale také těm, kteří tvrdě na tom pracují, dokonale znají ten, ten problém se všemi detaily a zároveň se snaží nepřekročit ty nepřekročitelné hranice politických skupin a najít schodu s cílem získání většiny. Před chvíli jsem hovořil o těch nepřekročitelných hranicích politických skupin, například u mě u mé politické skupiny je to princip opt-in. Ale i tady se budeme snažit najít jakési body vyváženosti, tak, abychom postupovali podle zdravého selského rozumu a podle toho, co je hlavní, to znamená ochrana spotřebitelů. Na tom všem pracujeme a mým cílem, nebo naším společným cílem, je dopracovat co nejrychleji tento text, tak aby tato reforma, kterou považuji za zásadní z hlediska ochrany spotřebitelů a která ukáže, že Evropská unie je chrání, byla dokončena do e, závěru této legislativy. Pan, paní Delvou, pardon. Děkuji, pane předsedo. Budete jistě překvapen tou harmonií mezi mnou a panem Didi já bych chtěla upřesnit, že opravdu jsme měli eh, dvě schůzky a pokračujeme dobře, ale tak, jak to všichni víme, eh, nemůžete slavit úspěchy, pokud to není dokončeno. Takže chtěla bych poděkovat těm týmům, kteří pracují na této problematice. Chtěla bych učinit tři eh, připomínky. Nebudu opakovat to, co tady právě vyjádřil pan Didi ale myslím si, že my všichni máme stejný záměr najít jakousi vyváženost, to znamená tak, aby ty eh, kvalifikované subjekty mohly podat tyto zástupné žaluby a na druhé straně eh, záručit, eh, že budeme mít na mysli také podniky. Chtěla bych ještě upřesnit, že jde o to, abychom našli určitou vyváženou situaci. Samozřejmě eh, ne, nemůžeme vytvořit situaci, která by znemožňovala tyto zástupné žaloby. Cílem směrnice je chránit spotřebitele a dát jim možnost podat žaloby. Trošku mě tady vadí jedna věc. A priori v některých pozměňovacích návrzích máme dojem, že je tady prostě už a priori podezření, že bude docházet k manipulaci ze strany zlých eh, konkurenčních kapitalistů. Alespoň tak si interpretuji některá, některé pozměňovací návrhy, ale v tomto duchu není jak si vypracována tato směrnice. Leda, že by to bylo stanovisko pana Didiera. Ale musíme být bdělí, musíme se snažit o tuto vyváženost mezi těmito dvěma aspekty. Druhý bod. Já vítám ten kompromis ze strany zpravodaje, který upřesňuje, že je to směrnice minimální harmonizace. Protože v žádném případě bychom neměli zakázat nějakému státu zvýšit ochranu nebo e, zvýšit e, možnosti spotřebitelů. A ve stejném duchu také vítám tento aspekt subsidiarity, který nám je tak drahý e, v tomto výboru. A z tohoto důvodu nejsem proto, aby členské státy byly nuceni přijmout opt-in nebo opt-out, protože my víme, že ta, ty oba modely existují v různých členských státech. A myslím si, že by nebylo vhodné, aby směrnice, jejíž cílem je chránit spotřebitele, nutila některé členské státy, aby si vybrali. To znamená, aby se vzdali určité tradice a zavedli nově opt-in nebo opt-out. Jediná možnost, kterou bych chtěla nechat otevřenou, je možnost spotřebitele jiného členského státu, který by mohl jaksi postupovat v rámci opt-in, pokud by se chtěl připojit k zástupné žalobě v, ve státě, kde on nežije, nebydlí, například eh, věci kolem Volkswagenu a tak dále. Nechtěla bych tady konkrétně něco citovat, ale jedná se o ty hromadné žaloby zastupného typu, například v Německu, tak tady by měla být možnost, abyste se k ním mohli připojit, pokud jste v jiném státě. A další bod. Chtěla bych připomenout, že naše skupina by chtěla rozšířit osobnost, eh, eh pole působnosti a nechtěla by v podstatě to zužovat pouze na spotřebitele. Proč rozšiřovat působnost? My bychom si přáli zavést environmentální očkodnění a také ochranu soukromého života. Oběti eh, těchto činů nejsou nezbytně spotřebitelé, nicméně je tam velký počet osob, které, kterých se to týká a velice bych si přála, abychom mohli takto rozšířit eh, působnost této směrnice. Jinak jsem rozumně optimistická. Myslím si, že se nám v rozumné době podaří dospět k uspokojivé dohodě. Děkuji. Thank you as well. Děkuji. panu Lebreton. Oui, tout d'abord, je veux dire qu'il m'est très agréable. Je mi velmi příjemné účastnit se této diskuze ve francouzštině, to říkám na začátek. Lépe to sledujeme, když nemáme ty eh, sluchátka na uších. Chci poděkovat panu Didierovi za tuto prezentaci. Myslím, že to začalo dobře. Já eh, <laughs> mnoho linií, jak si eh, tady s, s mnoha s liniemi souhlasím. Myslím si, že bychom měli opravdu zajistit pouze minimální harmonizaci. To je velmi dobrá věc a s touto linií souhlasím a vyvozuji z toho několik dopadů, které neodpovídají nezbytně těm vašem. Takže jedním z dopadů je, že každý členský stát se může rozhodnout po opt-in nebo opt-out podle své tradice. A tady navazuji na to, co říká paní Delvo. Pokud začneme tím, že budeme vnucovat určitému členskému státu něco nového, tak to nebude minimální harmonizace. A druhý dopad, který z toho vyvozuji, a tady paní Delvo nebude tak nadšená, já si přeju, abychom postupovali obezřetně, abychom se zabývali pouze spotřebiteli. Nejsem proto, abychom rozšířili působnost na environmentální škody nebo na poškození soukromého života. Myslím si, že to by bylo uspěchané. Měli bychom se vyhnout nějakým příliš velkým ambicím, blížíme se ke konci našeho mandátu a pokud se chceme rychle dohodnout na nějakém textu, tak bychom měli dobře vymezit eh, předmět tohoto textu. Ještě druhá věc, kterou bych přidal. Paní Delvo eh, mě tak trošku k tomu vyzvala. Já patřím k těm lidem, kteří se domnívají, eh, že by mohlo dojít k určité manipulaci ze strany těch takzvaných kvalifikovaných subjektů. Nejsem paranoik, ale jsem opatrný. Pan Didi mm, hovořil o tom, že tady musíme mít určité mantinely, právě proto, abychom zabránili určitým střetům zájmu. Já myslím, že to je opatrnost a není to nerozumné, takže souhlasím s touto opatrností. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Mrs. Hautala. Děkuji, paní Hautala. Ano, děkuji. Já si myslím, že tady skutečně zahajujeme velmi důležitý způsob přístupu ke spravedlnosti pro evropské občany. Já nevím, jestli tady, tady hovoříme o spotřebitelích, protože eh, vlastní smysl eh, tohoto návrhu nebo ten vlastní poput vznikl v souvislosti se skandálem Volkswagen. Víme, že eh, kolektivní žaloby a podobné mechanismy jsou stále častější a že to v podstatě přesahuje spotřebitelské otázky. A proto bychom se jimi měli zabývat. Pravděpodobně se na tom předem neschodneme, ale měli bychom se e, tím zabývat více dopodrobna. Děkuji panu zpravodaji za velmi konstruktivní přístup při našich diskuzích, protože podle mého názoru je to území nebo oblast, která zatím nebyla probádána, takže v mnoha ohledech čelíme novým situacím, novým problémům jsou to otázky, na kterých se shodneme, například to, že tady musí být doložky eh, zajišťující to, že se ten mechanismus nebude zneužívat. Eh, to nám leží na srdci všem, ale na druhé straně jsem čekala na příklady zneužití těch kolektivních žalob. Hlavní spotřebitelské organizace v Evropě zastupují spotřebitele, to je jasné, ale bylo by dobré, kdybychom uvedli jeden příklad. Pokud někdo má nějaký příklad takového zneužití, tak by bylo dobré, kdybychom si ho řekli. Na druhou stranu je tu celá řada velmi úspěšných případů, kdy eh, tedy došlo k pochybení nebo dokonce trestně právnímu jednání a bylo eh, byla tedy vytvořena spravedlnost. Eh, nyní k té zásadě lose space, já si myslím, že je to tedy správné, ale bylo by dobré, kdybychom našli řešení, kdy vnitrostátní soud, eh, vnitrostátní soudce tedy přijme rozhodnutí o rozdělení nákladů. Na jedné straně potřebujeme takové varování nebo upozornění pro každého, kdo využije eh, tohoto nástroje, eh, že to je tedy spojeno s eh, časovými i jinými investicemi. Na druhé straně si musíme uvědomit, že některé otázky by mohly otevřít možnosti vedoucí k lepší legislativě, k lepší spravedlnosti. To znamená, že mezi tím musíme najít vzájemnou rovnováhu. Zdá se, že jsme schopni se shodnout na tom, že bychom neměli narušit eh, systémy, které ve členských státech fungují. Ty fungující systémy by neměly být některak narušeny, na tom se asi shodneme. Eh, můžeme z toho vyjmout určité osvědčené postupy a můžeme se je snažit vložit do tohoto nového nástroje. Takže podle mého názoru eh, v těch jednáních postupujeme vpřed a jsem přesvědčena, že velmi záhy budeme schopni předložit, schopni předložit velmi eh, vyvážený návrh. Protože pan, panu zpravodaji to velmi leží na srdci a bere to vážně. Pan Fos. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. Ano, nezbývá mi než podtrhnout to, co bylo řečeno, pokud jde o komunikaci a přístup. To se mi velmi líbí. Velmi se mi líbí tím, že se tedy vším eh, jsme ochotni zabývat. Mám pocit, že ten návrh eh, zatím obsahuje dva nevyřešené problémy. Za prvé, ta, ten nový systém eh, hromadné žaloby, který bude v Evropě zaveden, vlastně bude navržen navíc k těm stávajícím systémům. Ale na evropské úrovni máme mnohem nižší úroveň ochrany. V podstatě nikdo eh, eh, si potom nevybere tu vyšší úroveň, když by si mohl vybrat tu nižší evropskou úroveň. A to by v podstatě vedlo ke skutečnému konci národních systémů. To znamená, že to budeme muset, muset ještě lépe zvážit a dopilovat. Druhá věc, návrh komise podle mého názoru umožňuje eh, kolektivní ochranu eh, aktérů, kteří nebojují pouze za ochranu spotřebitelů, ale kterým jde v prvé řadě o zvýšení jejich vlastního zisku. Vidíme to v tuto chvíli v Nizozemsku a ve Spojeném království. Tam takové problémy se eh, s otevřeným systémem nastaly. A protože chceme eh, zabránit takovému zneužívání, tak bychom podobnou chybu neměli udělat na evropské úrovni, neměli bychom eh, ji tady zopakovat. A jak to co nejlépe vyřešit? abychom odstranili rizika zpětá s návrhem komise. Podle mě musí být ty ochranné doložky eh, být zpřesněny, vyjasněny, tak abychom takovému zneužívání zabránili trvalé a proto potřebujeme tu souhru mezi vnitrostátním a evropským systémem. Podle mého názoru potřebujeme Mm, hlavně čtyři body, kterými se musíme zabývat. Například musíme eh, zabránit tomu takzvanému forum shoppingu, to znamená vybírání si toho nejvýhodnějšího rozhodného práva. To jsou články 1, 2, 10 a 16 eh, a také přílohy musí mm, být tedy omezeny na Eh, případy velmi závažné. Vztah mezi novým evropským systémem a národními modely musí být naprosto jasně vymezen a musí být zamezeno tomu, aby byly podávány paralelní žaloby a eh, tím, že se na přeshraniční spory nebude uplatňovat eh, nařízení Brusel 1a musí být jasně stanovena soudní příslušnost. Pokud je o článek 4, to znamená kvalifikované subjekty, tak tady potřebujeme velmi přísná kritéria, pokud jde o stanovy, strukturu a e, historii takového zařízení, takové instituce musí být schopny doložit, že mají legitimní zájem na posílení ochrany spotřebitele a pokud to bude možné, měly by být eh, z finančního hlediska co možná nejvíce nezávislé a neměly by být nějak smluvně eh, ani strukturálně vázáni na nějaké jiné eh, investory. Tyto instituce by, pokud to bude možné, měly také vykazovat expertízu z hlediska financí a personálu. Eh, pokud je o článek 6, to znamená možnost přeshraničních kolektivních žalob, tak tady je podle mě nutné jasně stanovit počet mandátů, tak abychom dali jasně najevo, proč potřebujeme evropský model a musíme tedy se vymezit vůči nitrostátnímu. Eh, modelu, tak aby nebylo možno tedy podávat žaloby na obou úrovních, jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. To by byla ztráta času a také peněz, prostředků daňových poplatníků a poškodilo by to reputaci. To znamená, že já mám návrh, který se toho týká. Předložil jsem ho, eh, opřel jsem to tedy o počet 100, který je potřeba zajistit, získat alespoň ve dvou členských státech. Potom další věc, článek 7, tady jde o financování procesu. V podstatě jde o to, aby se to aby se tu zamezil přístup komerčním investorům. Je jasné, že advokát je potřeba platit, k tomu jsou z pravidla stanovena konkrétní pravidla, ale ta eh, konkrétní částka, kterou eh, dotyčný subjekt vysoudí, by měla být určena spotřebitelům a proto se domnívám, že by bylo jistější, kdybychom tento systém eh, tedy nevydali v šanc a měli bychom se skutečně soustředit na ochranu eh, zájmu spotřebitelů. Ptám se komise, jestli se chce chopit slova. Merci, monsieur le président. Du côté de la commission, on se... Pane předsedo, co se týče komise, my jsme velice rádi této práci, kterou tady popsal pan zpravodaj, kterému vystoupili různí stínoví zpravodajové a netrpělivě očekáváme dopracování těch pozměvacích návrhů. Ještě několik připomínek ohledně toho, co jsem tady dnes zaslechla. Nejdříve minimální harmonizace. To je smysl našeho návrhu, odstavec 2 článku 1. Eh, zároveň by tady měla být možnost pro členské státy, aby si ponechali systémy, které již mají, Eh, s flexibilnějšími kritérii a s jiným polem působnosti. To je věc, která by se měla zřejmě vyjasnit během přijímání tohoto textu. Zároveň bychom si přáli, aby tady byl evropský mechanismus na úrovni všech členských států, kde by se naplňovaly určité podmínky v naší směrnici, to znamená určité záruky a garance a principy, které navrhla komise. Co se týče kvalifikovaných subjektů, od začátku zveřejnění tohoto návrhu jsme registrovali eh, tuto snahu posílit některá kritéria. My se tím zabýváme, přemýšlíme nad tím, čekáme vaše návrhy v tomto ohledu. Ale myslím si, že jedna z možností je zamyslet se nad financováním těchto kvalifikovaných subjektů a nad transparentností tohoto financování. Buďme upřímní. Eh, komise by nechtěla bránit soukromému financování eh, protože jde tady o efektivitu těchto systémů. V některých členských států tyto kvalifikované subjekty nemají příslušný rozpočet pro financování. Zároveň je jasné, že to musí probíhat eh, za podmínek transparentnosti a je nutné se vyhnout střetu zájmu. Také jsem zaregistrovala mm, připomínku zpravodaje ohledně těchto kvalifikovaných subjektů, kde se hovoří o výjimce například ombudsmana. Víte, že v některých zemích existuje ombudsman. Jde o to, co to znamená. Znamená to, že by tady byly výjimky pro všechny tyto kvalifikované subjekty. To je věc, kterou bychom se měli ještě zamýšlet. Opt-in, opt-out. Vy jistě znáte stanovisko komise v tomto ohledu. My jsme právě chtěli respektovat nezávislost členských států, protože existují obé, ob, oba systémy v členských států a i kombinace obou systémů. Jsou tady hlasy pro a proti. My se domníváme, že bychom měli uchovat eh, autonomii členských států v obou oblastech, protože se jedná o procedurální právo a to bychom měli respektovat více než i v jiných ohledech. Já už eh, jsem se někdy snažila vyjasnit, že eh, náš návrh nechce tady podporovat nějaký divoký form shopping, eh, protože my tady neměníme nějakým způsobem principy mezinárodního práva. To znamená, jak to bude vypadat s opravnými prostředky. Eh, kdo bude kompetentní z hlediska například obchodníků, kteří eh, způsobí nějaký trestný čin. Eh, zda je to tam, kde ten obchodník sídlí, nebo tam, kde ten trestný čin byl spáchan. Náš návrh tady nebude nic měnit. My se opět jaksi dovoláváme těch kvalifikovaných subjektů, které by měly být uznávány i jinými členskými státy a kde by bylo možné podat odvolání v případě těchto hromadných žalob. Například eh, pokud nějaký obchodník eh, má sídlo v jednom státě, tak je možné prostřednictvím těchto kvalifikovaných subjektů eh, toto učinit více racionálním. A loser pay princip. My jsme řekli v našem návrhu, řekli jsme to tady v úvodním ustanovení, řekli jsme, že tady bude platit tento princip podle vnitrostátního práva, protože můžete mít určitá specifika. Paní Hautela o tom hovořila. Máte některá specifika, kde to není možné, ale v principu bychom se toho měli držet. I tady bychom měli uvažovat o tom, zda by to nemělo být v korpusu textu. Nicméně opět chceme uchovat nezávislost členských států v této oblasti. Co se týče těch poplatků, contingency fees, eh, myslím si, že opět je to věc, ke které se tedy nevyjadřujeme v textu. My bychom nebyli rádi, aby se o tom hovořilo ve směrnice. Jsou tady určitá doporučení z hlediska hromadných žalob, a e, o některých aspektech se zmiňujeme v těch úvodních ustanoveních, ale nevnucujeme členským státům e, nějaké rozhodnutí v tomto smyslu. Chceme v rámci našeho návrhu nepodporovat nebo neumožňovat e, tyto contingency fees. Nechceme tady podporovat jakýsi biznis těch sporů Naším záměrem je eh, umožnit spotřebitelům používat nástroj, který podle našeho názoru schází, což je hromadná žaloba. Hromadná žaloba by měla umožnit lépe chránit jejich zájmy. Pane předsedo, děkuji. Tím končím. Jsme k dispozici panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem těm, kteří pracují na tomto textu. A netrpělivě očekáváme pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Ehm, na... Děkuji. Měli bychom říci, že přijetí v našem výboru proběhne 6. Únor, 6. prosince tohoto roku. A nyní tu máme pana Fose, a to znamená, že se můžeme vrátit k bodu 29. Informace o autorském právu na jednotném digitálním trhu, příslušná směrnice. Takže pane Fosy, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem tu nebyl včas, ale musel jsem se účastnit jiných jednání. Máme za sebou dvě trojstraná jednání před sebou, tři eh, trojstranná trojstraná jednání 26. listopadu, 3. prosince a 13. prosince. Snažíme se zorganizovat ještě jeden termín, ještě jednu zkoušku, tak abychom to lépe zvládli časově, protože v podstatě už zbývají pouze čtyři týdny a ty velké problémy zatím nebyly vyřešeny. A proto, pokud jde o články 11 a 13, tak to eh, tedy budeme muset ještě řešit více dohloubky na dalších trojstranných jednáních na základě problematických situací. A ono je velmi obtížné dosáhnout nějakého, nějaké dohody, nějaké přiblížení. Co se nám naopak podařilo více, to jsou články 7 až 10, Eh, tam jde o nekomerční eh, díla a video on demand, video na vyžádání. Tady eh, se chceme dobrat nějaké dohody ehm, příští pondělí. Potom články 14 a 16a verze rady. Tady jsme si stanovili určité cíle, které tedy budeme sledovat i při nadcházejících trojstranných jednání, jednáních a chceme už něco pevně stanovit, tak abychom se mohli soustředit na ty obtížnější věci. Nebude to v žádném případě jednoduché a s největší pravděpodobností to bude vyžadovat určitou pružnost, flexibilitu, při nejmenším pokud jde o případná řešení a je jasné, že Eh, někteří znervózní, když padne slovo flexibilita, ale nám jde pouze o to, abychom našli řešení, která jdou tím směrem, který byl stanoven v textu parlamentu, ale musíme se postarat o to, abychom prokázali určitou otevřenost, pokud je o otázky, které se objeví, alespoň tedy z obsahového hlediska ta trojstraná jednání asi nebudou stačit na to, abychom dosáhli toho, čeho dosáhnout chceme, ale je důležité, abychom je uzavřeli tedy co možná, nebo abychom je koncipovali efektivně a příští pondělí tam prostě budeme sedět tak dlouho, dokud nedosáhneme našeho cíle, protože jinak to prostě dokonce nezvládneme. Čistě z obsahového hlediska jsme se zatím zabývali články 7 až 10 a nyní už jsme trochu připravili ty články 14 až 16a verze rady a nyní nás čekají tedy ta velká témata, to znamená, že se musíme snažit omezit na to, co je skutečně podstatné, tak abychom do budoucna mohli vypracovat uh, ta nejlepší řešení. Hovořil jsem dlouho, nic moc jsem neřekl, toho jsem si vědom, ale Ono v podstatě e, v tuto chvíli ještě není možno informovat o žádných nosných výsledcích, pokud jde o ty velké problémy. Na to prostě ještě budeme potřebovat trochu času, abychom dospěli k řešení. Pan Kavada. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. To je velice obtížný text, to víme. A e, vlastně se s námi vždycky špatně zachází, ať už jsme zpravodaji nebo stínovými zpravodaji. Ze strany parlamentní instituce, která nepovažuje za nutné dát dispozici tlumočníky, nebo lépe řečeno nám v podstatě vyčlenit prostor v rámci plánování tlumočnických služeb. Takže myslím, že to je zcela nepřípustné toto, protože to je určitý způsob, jak se prostě zbavit Eh, některých eh, niancí. Všichni víme, že je to velmi obtížný text, ví to zpravodaj a i stínový zpravodajové. Takže já bych byl ráda, rád, kdyby eh, zítra, hm, pokud s tím budete souhlasit, jsme sepsali dopis předsedovi parlamentu, kde bychom napsali, že není možné organizovat zasedání stínových zpravodajů nebo trialogu bez tlumočníků. Například, když náš přítel, kterého si velmi vážím, pan Elmar Brock, když organizuje svoje zasedání, tak vždy u těch některých respektovaných osobností se najdou tlumočníci, kteří jsou nezbytní. A to není detail. Není možné, aby se takto postupovalo. Jde tady o hodně finančních prostředků a o hodně obětí jsme také, také se s námi špatně zachází v rámci eh, dosti intenzivních kampaní, které jsou vedeny proti nám ze strany eh, institucí. Eh, jsou tady někteří kalifornští kapitalisté, kteří organizují kampaně, ke kterým nepřistupují ani zubaři, když trhají zuby. Například 5. července jsme měli hlasovat poprvé na plenárce ohledně textu, který byl přijat Jury. Takže to je referenční text, to není něco nedůležitého. A Wikipedia, které se vůbec toto netýká, je to výslovně napsáno v textu, si dovolila kampaň na platformě, kde řekla, že je nutné mm, vlastně volit proti copyright, proti eh, těmto autorským právům, protože je to cenzura, protože se bude cenzurovat Wikipedia. A pokud jsme šli trošku dál na té stránce a dívali se, co je tam, tak jsme zjistili, že to vlastně e, byla společnost Google, která zaplatila tyto kampaně. Takže s námi špatně zachází. Tito lobbysté e, se snažili také mm, obtěžovat naše e, počítače a parlament nijak neprotestoval na ochranu svých poslanců, což měl učinit, abychom mohli svobodně pracovat. Nejsem naivní. Já vím, nakolik je důležitá e, kreativní tvorba. Je to v podstatě 500 miliard každý rok. 504 miliard nebo 540 miliard eur pracuje tady obrovský počet lidí, takže to je více než eh, Telekom a další společnosti. Takže samozřejmě by to bylo cítit na Wall Street a zvláště z hlediska hodnot na zdaku. Takže mm, je možné vlastně pustit pár miliard z hlediska eh, proplácení těchto autorů. Také se s námi špatně zachází, protože dva nebo tři dny Google a vedoucí představitelé některých jiných platform ohrozují například eh, dnes večer hm, zablokují zprávy, pokud naše ustanovení bude proti eh, těmto společnostem. Eh, takže já vím přesně, o čem hovořím. Kdyby tady byl pan Grand Pasqua, ví, o co jde. Víte, že tady mohl zaniknout El País ve Španělsku, kdyby eh, vlastně Google odmítl platit. Takže zachází se s námi špatně a to je ještě horší, protože se to děje tady. Když se podíváme na ten intenzivní lobbying, který provozují tyto společnosti, tak ehm, bych byl rád, aby náš spravodaj nám řekl, já ho nijak neobvinuji, ale byl bych rád, kdyby nám řekl, proč po hlasování na plenárce, které se opírá o text, který jsme odhlasovali v jury a který vlastně dává mandát a který se již nemůže změnit, plenární zasedání je svrchované eh, schromáždění, proč i poté vy sám, pane zpravodaji, dále přijímáte lobbysty, například z YouTube, proč jste je přijal například ve Štrasburku, eh, pozval jste tam poslance také, což je vaše právo samozřejmě. Eh, mnozí poslanci odmítli se to účastnit, já jsem k ním patřil, já jsem nechtěl vstoupit do této fáze, eh, které se nemají co účastnit tito kapitalisté, kteří tam mají svoje zájmy. Tady nejde o slovíčka. Myslím si, že po svrchovaném hlasování není možné diskutovat s lobbysty po té, co nám eh, parlament dal tento mandát. Moji kolegové poslanci se toho účastnili, někteří jsou zde v sále. Byli velice překvapeni, protože eh, tam zazněly otázky na vedoucího představitele z Kalifornie a vlastně s nimi zacházeli jako se zanedbatelnými Eh, představateli. Pane zpravodaji, chtěl bych vědět, co bylo vaším záměrem, když jste pozval tyto představitele eh, ve stádiu, kdy vlastně by k tomu nemělo docházet. A já jsem za spoustu let toto nezažil. Takže to je to, co jsem chtěl k tomu říct a byl bych rád, kdyby toto přestalo. Jinak vyzvu své kolegy, aby přestali se mnou zacházet tak, jak se mnou zacházejí do této doby. Paní Hanebol, děkuji, pane předsedo. Jak už zaznělo, je to velice složité téma od samého počátku. A vyvolává velice polarizované názory a za 20 let jsem nezažila takovouto zprávu. Myslím, že Nyní eh, zpravodaj a další poslanci jsou odpovědní za to, aby zajistili, že to, co schválil parlament, že to budeme hájit a že to v textu zůstane. Byl, tam byla tam většina o více než 200 hlasů, to je velká většina. Není to něco, co jen tak eh, prošlo byla to opravdu výrazná většina a to by vám mělo pomoci v jednáních. Můžete velice eh, oprávněně říci, že eh, parlament velkou většinou toto podpořil a já si myslím, že je důležité, abychom takto postupovali. Pan Kavada hovořil o lobbystech. Já jsem nebyla na té večeři samozřejmě, ale doslechla jsem se, že tam byli přítomni eh, lobbysti a oni prostě se snaží uh, Eh, tím, že do toho vkládají hodně času, peněz a přednášením nových argumentů, přesvědčit lidi, aby dělali to, co chce Google a jiné platformy. A já si myslím, že je tedy velice důležité, abyste s tím bojoval, protože eh, vy jste to prosadil v parlamentu a teď ta vaše práce pokračuje, <laughs> bohužel pro vás. Eh, to ještě není hotovo a je tedy velice důležité, aby jste opravdu hájil to, co parlament odhlasoval, protože na radě budou tací, co to budou chtít změnit a takovéto změny mohou podkopat naše rozhodnutí. A pro mě jedna z věcí je otázka uh, hodnot, rozdílu v hodnotách nebo v hodnotě, aby ta platforma musí být eh, spolehlivá ta jejich a odpovědná. Samozřejmě ta jejich odpovědnost může být různě vymezená, nemusí být na, eh, na věky, ale je třeba, aby v takovýchto otázkách jsme se skutečně drželi eh, textu parlamentu, protože nám dalo hodně práce se eh, na něm dohodnout. Vím, že to bude náročné, protože Google a další se dostanou i na radu. Oni mají dost peněz na to, aby pokračovali v té kampani. A nebude to tedy jednoduché. A možná to bude ještě složitější. Samozřejmě, pokud nemáte e, překlad, ty schůze jsou velice dlouhé, vždy konzistentní. Já někdy si říkám, jestli to je na schvál, už vidíme všude e, konspiraci, Za to není snaha nějak nám ta jednání zkomplikovat. A členové výboru by vás v tom určitě chtěli podpořit, stejně tak i s stínoví zpravodajové. Je opravdu velice důležité, abychom nepodkopali ten náš postoj. Parlament to chtěl a teď máme odpovědnost za to, abychom v, eh, to, v trialogu prosadili tak, jak si to parlament představoval. Děkuji, pan Durao. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouze. Možná eh, bych se chtěl vyjádřit můj postoj, možná bude trochu ojedinělý v této diskusi, protože já patřím mezi lidi, kteří prohráli při tom hlasování o mandátu z důvodu, které Jean-Marie Cavada dobře zná. Máme tam eh, zásadní rozdíly. Díváme se na to jinak a já stále říkám, že ten mandát vypadá jinak, než jak bych si představoval. Ale chtěl bych podpořit to, co říkala Jean-Marie Cavada, Eh, a sice v tom, že tady se jedná o výkon parlamentní práce a v rámci parlamentní práce je třeba respektovat mandát, který parlament demokraticky udělal. A to říkám, i když to nebyl můj postoj. Ale kdybych byl zpravodaj, tak bych hájil postoj parlamentu a musel jsem tak činit u jiných příležitostí, eh, například v rámci výboru IMCO, kde eh, jsme to zažili, že předseda výboru IMKO, přestože měl menšinový názor, hájil ten mandát. A já to tedy eh, říkám i s tím, že ten mandát se nestotožňuje s eh, mým postojem, ale parlament se nějak dohodl na svém postoji a ten je tedy třeba nyní hájit i vůči lobbystům. Já si myslím, že je jasné, že už bychom se neměli setkávat s lobbysty poté, co byl schválen postoj parlamentu, anebo bychom se měli setkávat se všemi lobbysty v rámci dialogu, který by mohl situaci nějak odblokovat. Takže toto jsem eh, chtěl říci a podpořit eh, to, co tady eh, pronesl Jean-Marie Kavada k demokracii v parlamentu a respektu parlamentu. Děkuji, pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Axlu Fosovi za obrovský kus práce, eh, který provádějí jménem nás všech, bez ohledu na to, na jaké strany diskuse či argumentu stojíme. A myslím, že asi bychom nemohli se všichni shodnout vždy na všem. Eh, zažili jsme, že jsme kolegy měli různé názory, vytvářely se různé aliance. A on si s tím vším poradil a to opravdu se zasluhuje uznání a odvedl tuto práci i jménem tohoto výboru. To musíme mít na paměti. Za druhé, já jsem se účastnil tohoto konkrétního eh, oběda a důvodem bylo to, že jsem to viděl a jsem si velice dobře vědom postupů, řádných postupů v tomto parlamentu a jinde. A já jsem to vnímal jako příležitost konečně si sednout ke stolu a slyšet eh, od jedné z platform, které se to velice jasně dotýkalo, Eh, byla velice interaktivní vůči tomuto parlamentu. A žádná z těchto platform během celého tohoto procesu mi neumožnila příležitost mít přímou a fyzickou interakci s jejich zástupci. Ta interakce vždy probíhala podle jejich představ v oblasti sociálních sítí, kde já i kolegové jsme zaznamenali eh, skutečné bombardování obrovským množstvím eh, různých lobistických snah. Většina z nich eh, vycházela z dezinformací. Víme, jak to funguje na sociálních sítích. Oni udělají nějaký výklad, další člověk vykládá ten výklad a tak to pokračuje dál a dál a pak eh, to vede někam úplně jinam a často nám, jednotlivým poslancům, se přisuzují názory, které jsme vůbec, které jsme vůbec v žádné diskusi neřekli. A poprvé jsem byl v situaci, kdy jsem mohl o tom hovořit přímo se zástupcem jedné platformy. A Opět jsem neobdržel eh, ani náznak nějaké skutečné angažovanosti způsobem, jakých bych, jaký bych očekával. A pokud jakákoliv platforma si myslela, že tím, že takto vstoupí do procesu v této fázi, že budou moci účinně změnit směřování jednání, pak se obávám, že to prozrazuje jejich obrovskou naivitu víc než cokoliv jiného. Jsme v konkrétní fázi tohoto procesu. Já na tomto obědě jsem nezaznamenal nic, co by nějak ohrozilo důvěryhodnost probíhajícího procesu. Myslím, že tady není třeba vést nějaké široké debaty o tom, eh, o čem se tam mluvilo, ale měli bychom se držet eh, bezvýhradně toho parlamentního rámce, který byl definován a pokračovat eh, v jednáních se sesterskými institucemi na těch schválených základech. Děkuji, paní Reda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že eh, je stále zjevnější z těch problémů, které máme při hledání kompromisu o nejkontroverznějších článků směrnice, je, že bychom měli více naslouchat eh, akademickým expertům. Dostali jsme nabídky od mnoha nezávislých eh, univerzit, které se hrávaly aktivní úlohu eh, v oblasti duševního vlastnictví, které se vyjadřovaly, navrhovaly řešení, včetně eh, sekundární odpovědnosti nebo kompenzovaných výjimek. Myslím, že jsme dostali mnoho konstruktivních návrhů kompromisu ze strany akademických kruhů. Také se ukázalo, že Google velice aktivně argumentuje eh, v, ve prospěch toho, aby ten upload byl povinný. Ti eh, z veřejnosti, kteří eh, psali nebo telefonovali Evropskému parlamentu proti těm uploadovacím filtrům, byli vlastně takto navedení Googlem, protože veřejnost je proti tomu a jakýkoliv návrh, jako třeba návrh od rady, Eh, který eh, by ukazuje, že by to nebylo řešení pro někoho, pokud jde o tyto filtry, protože používání těch uploadovacích filtrů by bylo ještě výraznější a nevedlo by to k žádnému dalšímu odměňování autorů. Takže měli bychom učinit krok zpět, měli bychom si dát dostatek času a zabývat se tím, eh, zda to, co navrhují jednotliví akademici, není cesta ku předu. Ale nemůžeme Eh, prostě ustupovat velkým technologickým a mediálním eh, firmám. Eh, oni mohou hledat kompromis mezi sebou, ale ten kompromis by pravděpodobně nezohlednil veřejný zájem a zájem našich voličů, kteří chtějí, abychom hájili jejich základní práva. Pan Fos ještě si chce vzít slovo? Prosím. Also, Všichni víme, že celý ten proces je nadmíru komplikovaný, je nabitý emocemi a neustále se někdo rozčiluje na té či oné straně. Já osobně bych doporučil, kdybychom do toho, abychom do toho vnesli více klidu do celého toho projektu. Ono je konec konců naprosto jasné, jak jaký úkol, úkol máme. Máme tu mandát parlamentu a naproti tomu stojí mandát rady. A my se musíme snažit to nějak vzájemně sladit. Já jsem velmi rád, že eh, jsem, že se mohu opřít o většinu v Evropském parlamentu a velmi si toho cením. Vím, jak budu postupovat, o to především s ohledem na články 11 a 13. Nicméně to nic nemění na tom, že se musíme se všemi zúčastněnými přijít, ať už jde o uživatele, eh, držitele práv a tak dále. To na tom nic nemění. Sám za sebe musí být člověk schopen si vyslechnout různé reakce na různé pozice a musíme se vzájemně přijít, tak abychom vůbec byli schopni dospět k nějakému řešení. Nepodaří se nám najít řešení, pokud budeme postupovat konfrontačně jeden proti druhému. To znamená, že možná e, navodíme jeden směr, ale jiné zúčastněné strany s tím nebudou souhlasit. Já se tedy domnívám, že bychom spolu měli lépe a více komunikovat, díky tomu si budeme schopni lépe porozumět. My jsme v celém tom systému čtvrtí hráči a musíme se snažit eh, dohodnout s těmi třemi ostatními, což bez komunikace možné nebude. A ten oběd, který se konal minulý týden ve Štrasburku, jsem hodnotil spíše pozitivně, v tom smyslu, že jsme si vyslechli, jaké problémy tu jsou, jestli člověk ty problémy považuje za oprávněné nebo ne, to už je úplně jiné hodnocení. Ale musíme být minimálně schopni si vyslechnout to, co ostatní trápí. Eh, pokud se podíváme na ty uživatele, kteří do toho vstoupili eh, v létě, pokud si poslechnete, jaké mají problémy a tak se musíme snažit je zkrátka vyřešit, pokud se vyřešit, pokud je vyřešit lze. Myslím si, že bychom k celému tomu procesu neměli přistupovat na emocionální úrovni, říkat, že nás zajímá už jenom to či ono. Musíme k tomu přistupovat s rozumem, snažit se najít nějaké řešení, abychom digitální oblast úplně nezaškrtili, ale zároveň dostali právům majitelů, držitelů práv a aby i užitelé se dočkali eh, rozumného zacházení a aby to pro všechny bylo přijatelné. To je konec konců náš úkol, najít rovnováhu, každý den se pokusit o novou dohodu a slaďování nejrůznějších zájmů. A to je přesně to, co se snažíme. Já jsem si tohoto úkolu plně vědom, jsem si vědom i úkolu, pokud jde o ty články, které, o které jde. Uvidíme, jak se budou vyvíjet jednání s radou. Ještě není nic jasné, nakonec toho nemusí vůbec nic být, ale myslím si, že stěžení je se neupínat pouze k určitým bodům, aby to nebylo hop nebo trop, Musíme se zkrátka dobrat nějakého řešení a my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo to řešení eh, do, končit do 13. nebo 14. prosince. Situace už se nezlepší, ta situace lepší nebude. Podle mého názoru už jsme to všechno probrali v rámci diskuze. Snažili jsme se do toho začlenit jak ti, kteří kladou důraz na digitální eh, aspekt, tak ty, kteří se soustředí na autorská práva. Snažíme se jejich postoje sladit, byť je to velmi těžké, ale všichni zúčastnění si musí být vědomi toho, že nikdo nedostane 100% toho, co chce. Ani držitelé práv, ani digitální branže, ani my eh, nebudeme stoprocentně podporovat Eh, tvrzení v našich, eh, v našich postojích. Nebude to prostě fungovat, pokud každý bude pevně eh, trvat na svém stanovisku. Já vím, že tu jsou určité hranice, ale na druhé, na druhé straně se musíme snažit o kompromis. Pokud se ta dohoda, ten kompromis nepodaří, tak už nevím, co jiného by mělo fungovat, protože pokud Eh, necháme uplynout další tři nebo čtyři roky, tak se zase ta eh, mocenská situace nebo ta, celá ta situace upraví, proto si myslím, že by bylo dobré to nyní dokončit. Pan kolega Kavada hovořil o jedné nepříjemné věci. Je jasné, že během té krátké doby musíme relativně pružně eh, postupovat na stínových zasedání stínových zpravodajů a tak dále. Ono se to v podstatě moc nehodí k těm strukturám, které máme tady v parlamentu, pokud jde o rozdělení eh, tlumočení, tlumočení a překladů. Někdy zkrátka to tlumočení k dispozici nemáme, ale my si musíme uvědomit, že prostě jsme pod určitým časovým tlakem, což nebyl záměr. A Proto tedy musíme prokázat pružnost a musíme se snažit překonat problémy vzniklé v trojstranných jednáních v rámci dalších zkůzek. Někdy zkrátka nebudou k dispozici všichni tlumočníci tak, jak jsme zvyklí, alespoň mám doposud takový pocit. I já bych byl raději, kdyby to tlumočení k dispozici bylo. Pan kolega Kavada o tom přesně hovořil. Ono je totiž někdy potřeba eh, to popsat v niancích a v jiném cizím jazyce to člověk zkrátka není někdy schopen tak přesně vyjádřit. Ale doufám, že už jsme na správné cestě a že přesto přeze všechno dospějeme eh, k dobrému řešení. Pokud to nevíde na jedné zkusce, tak musíme být pružní a snažit se o Eh, řešení na další schůzce a pokud ani to nevíde, tak musíme svolat ještě další schůzku, aby jsme prostě to eh, řešení nakonec našli. Takže to je můj názor a já samozřejmě vítám pozici parlamentu, která už byla poměrně tvrdě vyjednána. Eh, kampaň, kterou jsme zažili v létě letošního roku, nastoluje otázku vlivu u těchto platform měl člověk pocit, že zkrátka jsou kdykoliv schopny eh, vytvořit něco, díky čemuž budou schopny eh, ovlivňovat demokratická rozhodnutí. Ale to je úplně jiné téma, které v tuto chvíli nevyřešíme. To znamená, že se musíme vyrovnat s tím, eh, že budeme muset dospět k výsledku zastávajících podmínek. Já jsem optimistický, jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří, ale nepomůže nám, pokud bychom propadli panice a pokud bychom k tomu přistupovali příliš emocionálně. Myslím si, že to musíme pojmout strukturovaně. Děkuji. Tím tedy můžeme uzavřít bod číslo 29. Pokud jde o bod 31, tak jsem Eh, pochopil, že paní Delvo má poznámky od pana Koferatyho. A pan Koferaty tu dnes nemůže být, omlouvá se, že, se mu nepo, že tedy nemohl do, dorazit. Kolegové předložili 50, 69 pozměňovacích návrhů k této zprávě, za které děkuje. Nacha, našli jsme v nich velmi důležité prvky, díky níž můžeme pozici Evropského parlamentu v tomto ohledu ještě posílit. Toto nařízení představuje velmi důležitý prvek přeshraniční soudní spolupráce v občanskoprávních a obchodně právních věcech a proto tedy souhlasíme s cílem návrhu komise, to znamená s tím, že bychom měli zlepšit efektivnost a rychlost Eh, doručování soudních a mimosoudních dokumentů. Eh, měli bychom do toho zahrnout co možná nejvíce elektronické postupy. My jsme v naší zprávě trvali na tom, že je potřeba zajistit, ochranu práv zúčastněných stran a že jakýkoliv nový zavedený postup musí zajistit eh, hladký a spolehlivý, hladkou a spolehlivou výměnu informací, vysokou míru bezpečnosti a ochrany soukromí. Souhlasíme s tím, že je tu zavedeno elektronické doručování dokumentů, ale zároveň jsme doplnili záruky nebo doložky, které zaručí to, že adresát explicitně e, bude souhlasit s touto metodou doručování. E, v této otázce jsme obdrželi celou řadu pozměňovacích návrhů, které text posunují správným směrem. Domníváme se, že pokud chceme zajistit přístup ke spravedlnosti, tak eh, by Eh, náklady na kurzy pro doručovatele těchto dokumentů eh, neměly být eh, nadměrné. Měla by tu být stanoven finanční strop, který členské státy musí dodržet. Dále máme za to, že zúčastněné strany, které mají svůj domicil v jiném členském státě, by měly dostat možnost jmenovat zástupce v dotyčném členském státě, pokud jde o doručování dokumentů. Eh, v této věci jsme neobdrželi žádné konkrétní komentáře. Doufáme, že je to návrh, který může být předmětem další diskuze a že se setká s širokou podporou kolegů. Jsem přesvědčen, že se nám podaří i nadále pracovat ve velmi konstruktivním duchu a doufám ve úspěšné hlasování o tomto návrhu nařízení. Děkuji, pan radě. Děkuji. Pane předsedo, milí kolegové, rád bych poblahopřál pane Koferatimu, panu Koferatimu eh, k této zprávě. Správné fungování jednotného trhu vyžaduje efektivní doručování soudních i mimosoudních dokumentů v občanských a obchodních věcech. To doručování musí eh, probíhat rychleji, to znamená, že potřebujeme pravidla, díky nimž bude zajištěno, že ty dokumenty budou doručeny včas, rychle a spolehlivě a že také bude existovat doklad o tom, že ten dokument byl doručen. chceme vytvořit decentralizovanou informační databázi, což je tedy velmi dobrý přístup, dobrá metoda. Měli bychom co nejvíce využít moderních eh, komunikačních technologií. Tyto technologie by měly být co možná nejvíce podporovány. Elektronické služby musí mít stejnou hodnotu jako poštovní služby. Elektronické prostředky musí zajistit to, že obsah dokumentů a další eh, jeho aspekty budou chráněny a metoda pro potvrzení převzetí by měla být také spolehlivá. Měli bychom se tedy spolehlivým způsobem dozvědět, eh, že adresát dotyčnou zásilku převzal a kdy ji převzal. To se týká jak, pro, jak eh, doručování papírových, tak elektronických dokumentů. Otázka, jestli se adresáti mohou mm, zdráhat převzít nějaký elektronický dokument. Eh, předložil jsem příslušný pozměňovací návrh. Měli bychom zajistit to, že náklady, které jsou s tím zpěty, pokud se tedy musíme obrátit na nějakého úředníka, že ty náklady tedy nebudou nepřiměřeně vysoké, že se bude jednat o jednorázovou částku a uh, hodnoty této částky musíme přesně stanovit. Děkuji. There is no other request for the floor as I see it. Does the commission wish to take the floor? No, that is not the case. So Nikdo další se o slovo nehlásí. Ptám se komise, jestli se chce kopit, chopit slova. V našem výboru bude tato zpráva eh, přijata buď 6. nebo 10. prosince. V tuto chvíli to zatím není jasné. A to znamená, že můžeme pokročit dál. Dostáváme se k bodu číslo 32. Pozměňovací návrhy o spolupráci při zajišťování důkazů eh, v občanskoprávních a obchodních věcech a slovo má pan Raděv. Děkuji. My jsme zatím tedy nedokázali plně probrat tuto zprávu. Dovolte mi tedy, abych se věnoval těm nejdůležitějším bodům. V soudnictví je potřeba spolupracovat napříč, napříč hranicemi a Právě proto a kvůli fungování jednotného trhu byly schváleny, byla schválená pravidla pro dokazování. Tento nástroj je důležitý při vzájemné právní pomoci v občanskoprávních a obchodně právních věcech. Cílem je to, aby bylo zajištěno, že tu e, soudní spolupráce bude fungovat a probíhat v bezpečném rámci. V nařízení z roku 2001 byla stanovena pravidla, pokud jde o rychlé e, předávání žádostí o dokazování mezi jednotlivými souda, soudy. Jsou tu také stanovena přesná pravidla, pokud jde o e, formu a obsah těchto žádostí. Konkrétně se jedná o moderní systém, který umožní přímé vztahy a přímou komunikaci mezi soudy. Díky tomu je možné získávat důkazy e, přímo já se domnívám, že návrh komise je velmi aktuální, že přišel v pravý čas a je to dobrá reakce na program REFIT. V této souvislosti je důležité, aby soudy členských států měly možnost používat moderní technologie a díky tomu eh, co možná, získat co možná nejrychlejší přístup ke spravedlnosti. To není možné bez toho, abychom změnili pravidla pro dokazování, a to především v přeshraničních případech. Návrh komise eh, musí být dále vysvětlen, dovysvětlen. Ti ty pozměňovací návrhy, které dorazily a které se týkají například definice soudu, musíme dále vyjasnit. Je tu řečeno, že eh, tu platí vzájemné uznávání pravidel ve členských státech, které zodpovídají za dokazování. V tomto ohledu tedy eh, přišly některé pozměňovací návrhy, Dále se domnívám, že by to nařízení mělo být z technologického hlediska neutrální a právě proto musí být používány eh, různé prostředky eh, elektronické komunikace, nesmí se jednat čistě o eh, videokonference. Zároveň musíme dodržet obchodní tajemství. V tomto ohledu byly předloženy některé pozměňovací návrhy. další věc dokazování prostřednictvím diplomatického personálu. Ono by bylo velmi rozumné, kdyby to eh, odpovídalo Vídeňské úmluvě z roku 1961. Při získávání důkazů účastníci musí být informováni prostřednictvím videokonference nebo jinými komunikačními prostředky, musí být informováni o tom, jaká platí pravidla a jaké postupy musí být dodrženy při eh, dokazování. K tomu také přišly některé pozměňovací návrhy. Rychlý rozvoj telekomunikačních technologií vede k tomu, že zpracování osobních údajů získává na stále větším významu a zároveň je tady musíme chránit. A já si myslím, eh, že i k tomu tedy přišly pozměňovací návrhy. Celkem jich bylo více než 80 a koncem tohoto týdne bychom rádi představili kompromisní pozměňovací návrhy. 6. prosince bychom měli hlasovat ve výboru a na plénu potom konec ledna. Děkuji za pozornost. Děkuji. Někdo další se o slovo nehlásí. Ptám se komise, jestli se chce chopit slova. Ne. Takže eh, bych rád přivítal skupinu českých studentů, včetně jejich učitele, kteří nás dnes přijeli navštívit. Uh, close this item. Tím tedy můžeme uzavřít bod 32. A přišla Angelika Niebler. Takže se můžeme vrátit. K bodu 28. Je to její bod a týká se rámce pro preventivní restrukturalizace. Eh, pane, paní Nýbler, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Já myslím, že můžu být relativně stručná. Máme, měli jsme dva triology k preventivním rámci restrukturalizaci a druhé šanci podniků. Tyto triology probíhaly velice řádně. Takže eh, z parlamentního hlediska jsme tady prosadili naše hlavní body. Eh, jednak bychom chtěli, aby během restrukturalizace došlo eh, k dobré vyvážené situace mezi věřiteli a dlužníky, takže tady jsme pokročili o kus dál. A druhý důležitý bod který je součástí našeho stanoviska je účast zaměstnanců, to znamená zajištění práv zaměstnanců, i o tom jsme hovořili. Takže teď jsme v podstatě prošli ten celý text, ty důležitý body, jsou tam některé detaily, tedy které ještě zbývají. Začali jsme tedy probírat jednotlivé články a jsme teď plně v této práci. Budeme mít třetí trialog teď před Vánoci takže doufejme, eh, že taky dojde k dovysvětlení v rámci těch odborných mítingů a doufejme, že tedy během toho třetího trialogu dospějeme k politické schodě. Cílem je, abychom za rakouského předsednictví toto dotáhli do konce, to je tedy ambiciozní, nicméně už eh, jsme zrealizovali pořádný pokrok v mnoha bodech, takže není to úplně obtížné téma. Eh, snažíme se v podstatě najít to důležité řešení. Členské státy se velmi snažily také o velkou flexibilitu z hlediska této problematiky, takže my jsme se snažili prosadit větší harmonizaci ohledně některých eh, základních eh, principů, které jsou důležité z hlediska restrukturalizace, takže na tom ještě pracujeme. Takže jsem ochotná zodpovědět otázky. Děkuji. Any request for... Žádá si někdo o slovo? Někdo z poslanců? Nikoli. Chce se komise vyjádřit? Děkuji mnohokrát. Jenom chci poděkovat paní zpravodajce za velice pečlivou práci na tomto návrhu. Myslím, že děláme na trialozích velice dobrý pokrok a samozřejmě jsme připraveni jí jakkoliv eh, pomoci při dokončení těchto jednání, snad ještě do konce roku. Děkuji. Dobrá. Tím můžeme ukončit bod 28 a pokračujeme bodem číslo 33 to je projednání návrhu stanoviska na téma vyšetřování eh, prováděné úřadem OLAF ve vztahu ke spolupráci s úřadem Evropského veřejného šalobce a eh, zpravodajem je pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Je to vždy trochu eh, obtížné jedním Eh, okem se dívat eh, do textu a hovořit. A já jsem požádal paní Delvo, aby ten eh, náš text přečetla, takže bude hovořit paní Delvo. Děkuji, tak já jsem polichocena, že mohu přečíst váš text. Pan Kavada tedy hovoří mými ústy. Vážení kolegové, po vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce je nezbytné Eh, revidovat nařízení, jímž se v současné době řídí vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti odvodům OLAF, tak aby se to přizpůsobilo spolupráci mezi eh, oběma orgány. Úřad Evropského veřejného žalobce povede trestně právní šetření, a bude moci eh, provádět stíhání u zúčastněných členských států, pokud jde o porušení pravidel evropského rozpočtu. OLAF bude pověřen veřejním, vedením správních eh, vyšetřování, nicméně OLAF je pravomocný ve všech členských státech EU. Eh, komise chce omezit množství změn, které považuje za nezbytné pro dobrou spolupráci mezi oběma orgány a pro zlepšení efektivity vyšetřování OLAFu. Návrhy komise se týkají, na tři bod, eh, se týkají tří bodů. Za prvé, úřad OLAF je povinen ohlásit úřadu Evropského veřejného žalobce jakékoliv jednání, u něhož může úřad Evropského veřejného žalobce uplatnit svou pravomoc. Za druhé, nebudou se zdvojovat vyšetřování. A za třetí, zvláštní procesní pravidla na žádosti Úřadu Evropského veřejného žalobce podané úřadu OLAF. Kromě toho, tady je řada změn, která se týká zlepšování efektivity práce OLAF. Informace týkající se mm, účtů na základě směrnice proti praní špinavých peněz, výměna informací o DPH, zavedení eh, principu přípustnosti důkazů schromážděných OLAFem, úloha koordinační činnosti v členských státech eh, a koordinační činnost, když může úřad OLAF provádět. Já podporuji tyto změny a chtěla bych ještě navrhnout některé další pozměňovací návrhy, které doplní Eh, tento návrh. Jedná se nám především o posílení transparentnosti a účinnosti díky výměně informací mezi eh, oběma orgány, dále dodržování práv osob, jejich se šetření dotýká, vzájemný respekt pravomocí mezi oběma institucemi, posílení spolupráce s úřady členských států a doplnění zmínky o ochraně whistleblowerů. Ráda si vyslechnu všechny vaše komentáře a děkuji vám za pozornost. My děkujeme mluvčí pana Kavady a nyní eh, pan Raděv, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, nejdříve bych chtěl panu Kavrovi poděkovat eh, že eh, podal pozměňovací návrhy. Já jsem byl také překvapen harmonogramem. Jsem přesvědčen, že tady bude pokračovat dobrá spolupráce eh, nad pozměňovacími návrhy. Ten text, o kterém hovoříme, je vysoce odborný nicméně není o to méně důležitý. Naopak, ta dobrá spolupráce mezi OLAFem a Úřadem Evropského veřejného žalobce je nesmírně důležitá a má chránit finanční zájmy Evropské unie. Na jedné straně eh, je důležité se uvědomit, že tady se odbourají některá, některé kompetence OLAFu, tak aby nedocházelo k překrývání činností. A dále mm, eh, se musíme také zaměřit na nové kompetence úřadu Evropského veřejného žalobce, eh, který bude organizovat eh, vyšetřování. Zatím, co se týče Nemyslím si, že zatím je to postačující text. Měli bychom ještě přemýšlet a diskutovat o tom, jak bychom v budoucnosti mohli řešit společně problémy, které e, zde vyplynou. Já budu předkládat některé pozměňovací návrhy v tomto ohledu a doufám, že kompromisní text usnadní práci nebo spolupráci mezi OLAFem a Úřadem Evropského veřejného žalobce. Uh, does the commission wish to comment? Chce se komise nějak vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Chtěla bych nejprve poděkovat zpravodaji panu Kavadovi za jeho stanovisko, respektive návrh stanoviska. My vítáme podporu našeho přístupu, našeho návrhu. Je to cílený návrh, jak tady bylo popsáno. Snažíme se eh, vyřešit nejdůležitější úpravy, které potřebujeme, abychom zajistili spolupráci s úřadem EPO a také chceme zajistit, aby ty změny byly zavedeny v okamžiku, kdy EPO začne fungovat. A to je eh, důvod, eh, proč komise takto eh, navrhla ty změny a proč jsme se zaměřili především na vztah OLAF-EPO. A omezili jsme tedy množství pozměňovacích návrhů, protože hm, jsme měli hm, obsáhlou analýzu právního rámce z loňského roku. Také eh, jsme zaznamenali podporu obecného principu spolupráce mezi oběma úřady. Tato spolupráce se musí opírat především o úzkou výměnu informací a vzájemné doplňování činností obou úřadů. EPO bude provádět trestně právní vyšetřování na evropské úrovni a stíhání před eh, soudy členských států ale OLAF bude stále sehrávat úlohu, úlohu v zúčastněných státech, bude se zaměřovat především na eh, správní eh, aspekty ochrany rozpočtu a především bude připravovat půdu pro případné zpětné vymáhání poskytnutých financí. Eh, myslíme si, že tento návrh toto zajišťuje a zajišťuje také to, že OLAF bude moci podporovat úřad EPO samozřejmě ve smyslu mandátu jednotlivých úřadů. Chtěla bych ještě dodat, že když OLAF bude podporovat úřad EPO, bude to samozřejmě respektovat pravomoci EPO v zúčastněných členských státech. To znamená, nezavádíme žádná specifická pravidla pro nezúčastněné členské státy. Tam mandát úřadu OLAF zůstane neměný a pokud eh, tam bude podezření z trestné činnosti, eh, tak se toto předá formou eh, doporučení vnitrostátním orgánům činným v trestném řízení. Vím, že na stole jsou už určité pozměňovací návrhy, které chtějí posílit výměnu informací, transparentnost a spolupráci mezi oběma orgány, které bojují proti podvodům, což je v souladu s cíly návrhu komise a jsme připraveni nadále s vámi diskutovat a spolupracovat, až budou pozměňovací návrhy definitivně připraveny v nadcházející dnech. Děkuji. Děkuji. Někdo další se nehlásí do diskuze. Informuji vás tedy, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů bude 22. listopadu v 18 hodin. A nyní nás čeká bod 34. což je projednání návrhu stanoviska. Tak nikoli, omlouvám se, je to jenom výměna názoru na téma ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. A naší zpravodajkou je paní Bergeron. Máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já jsem se dozvěděla, že tady budeme mít zástupce Evropské komise dnes odpoledne a také z DG eh, Spravedlnost a z generálního sekretariátu. Omlouvám se za svůj hlas. Jsem tomu ráda, protože mám na ně otázky. Zdá se mi eh, velmi důležitá tato první výměna názorů. Generální sekretariát ostatně mi doručil dotazník, který jsem ale dostala až na začátku odpoledne a vzhledem k tomu, že jsem musela hlasovat v jiném výboru, navíc ten dotazník byl samozřejmě v angličtině, tak jsem neměla čas se s ním důkladně seznámit. Tato žádost o stanovisko Jury zapadá do zvláštního rámce. Eh, jsou to dopady aféry Cambridge Analytica. Víte, že 2 miliony eh, Evropanů vlastně poskytlo osobní údaje, které byly potom eh, využity eh, z hlediska manipulace. Co se týče dopadů této aféry Cambridge Analytica, tak tyto dopady eh, se projevily v referendu ohledně Brexitu. To znamená, že jsme viděli, že soukromý podnik mohl vlastně narušit eh, ochranu osobních dat a mohl tak vlastně ovlivnit eh, hlasování, které bylo eh, velmi důležité pro Evropskou unii a Brexit. Imko a Jury byli pověřeni, aby se zabývali touto záležitostí. Společně se sekretariátem jsme se dohodli, že vypracujeme toto stanovisko v podobě dopisu, tak abychom zkrátili Eh, tuto dobu. Jak to vypadá s touto záležitostí? Komisa by chtěla mm, stvrdit pravidla ohledně politických stran v Evropské unii, a to do evropských voleb, tak, aby tady bylo možné uplatnit eh, pokuty na eh, organizace, které by zneužívaly osobních dat v rámci těchto voleb. Jde o to, abychom bojovali proti eh, manipulaci online a zneužívání osobních dat za politickými účely. Já si myslím, že je zásadní řešit tyto naléhavé otázky, které se týkají jakési politické propagandy, dále e, kybernetické bezpečnosti. A samozřejmě je důležité také zajistit a zaručit svobodné rozhodování Evropanů. To je samotný smysl demokracie. Nicméně musíme být opatrní a měli bychom se vyhnout uspěchanosti. Eh, snažme se o systematický přístup z hlediska řešení této otázky politických stran. A tak, komise se domnívá, že by bylo nutné, aby politické strany zveřejňovaly vše, co se týče online kampaně a aby také Eh, byly zveřejňovány eh, všechny informace na adresu eh, Evropanů. Měli bychom se zamyslet nad riziky, které by tady mohly vzniknout, kdyby se toto počínání přehnalo. Zatím by mohlo docházet také k porušování práv některých evropských politických stran. To je druhá strana této záležitosti. Dále, Evropská komise chce vytvořit eh, nový důvod eh, finančních sankcí v souvislosti s článkem 27, kdy nadace nebo politické strany by se snažily ovlivňovat budoucí volby. Eh, snažit, to, to slovo je pro mě nebezpečné, je to sice semantika, nicméně já jsem citlivá na toto slovíčka. Kdo bude posuzovat tyto snahy? kdo eh, bude přesovat tyto zástupce evropských eh, institucí. Pro mě tady není záruka z hlediska procesu v tomto stádiu návrhu. My víme, že euroskeptické eh, strany nejsou příliš vážené strany v Evropském parlamentu, ale my máme právo býti euroskeptiky v rámci demokracie a myslím si, že někteří z nás sledují eh, tento směr a měli by na to mít právo. Velice eh, jak si s velkým zájmem budu naslouchat vašim reakcím a vašim připomínkám. Pan Raděv. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Děkuji. Otázka ochrany osobních údajů, zvláště v souvislosti s demokratickými volbami do Evropského parlamentu je velice důležitá. Řekla bych dokonce, že je klíčová. Vývoj online komunikace v posledních letech směřuje k tomu, že dochází k úzké interakci mezi politiky a občany. Ale může to také znamenat větší riziko nezákonného zpracování osobních údajů občanů v souvislosti s volbami. Bohužel jen před pár měsíci se právě toto stalo a více než eh, údaje více než 50 milionů lidí byla zne, byly zneužity za politickým účelem. Například eh, se to stalo i v volební kampani eh, v amerických prezidentských volbách a před referendem o Brexitu. toto zneužívání údajů může ovlivnit demokratickou diskusi a také svobodné volby a může to mít i vliv na budoucí volby do Evropského parlamentu. A to nesmíme dopustit. Nařízení GDPR nabylo účinnosti v květnu, ale stávající pravidla neumožňují účinnou prevenci a uvalení sankcí v případě zneužívání osobních údajů, které může ovlivnit svobodné a demokratické volby. Abychom zabezpečili demokracii a evropské hodnoty, Evropská komise předložila návrh, který tady posuzujeme a který umožňuje uvalit sankce vůči evropským politickým stranám a nadacím, které porušují pravidla pro ochranu osobních údajů, když je nesporný důkaz, že tyto údaje, tato data využili k ovlivňování výsledků voleb. A je tedy proto zásadní zajistit, aby takové sankce byly Eh, uvalovány nejen na politické strany a nadace, ale i na další osoby či organizace, které svou činností úmyslně ovlivnili nebo se pokusili ovlivnit výsledek ve prospěch nějaké konkrétní politické strany. Navržené změny mají posílit práci dozorčích eh, orgánů pro ochranu osobních údajů, měly by se zajistit kontrolní postupy a také je tady snaha, aby členské státy eh, uvalovaly cílené sankce na politické strany a nadace na národní či regionální úrovni, pokud se prokáže, že využili osobní údaje. Musí tam být nespochybnitelný důkaz, že tyto údaje využili k ovlivnění nebo k pokusu o ovlivnění voleb do Evropského parlamentu. Návrh, který byl předložen, je podle mého názoru správný. Mám trochu obavy z lhůt pro ty kontrolní postupy, Tyto kontroly je třeba provádět rychle, vzhledem k tomu, o co jde. To znamená, když se zjistí, že došlo k nějakým protiprávním krokům, je třeba je rychle zastavit a je třeba rychle sankcionovat, eh, a aniž by to ovlivnilo eh, výsledek voleb. Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci na tomto tématu. Je třeba pracovat rychle, tak aby tento návrh byl efektivní ještě před květnovými volbami. Breton? Pan Le Breton? Mikrofon. Eh, tady se zabýváme důležitým tématem, který, které je modní, protože tady byly určité aféry, jako například Cambridge Analytica, o kterých se hodně hovořilo. Souviselo to s referendem 2016. Tvrdí se, že to bylo ovlivněno právě tím, že se zmanipulovaly některé osobní data. A tím pádem se z toho vyvozuje závěr, že se musíme vyhnout tomu, aby se to zopakovalo v rámci evropských voleb. Já si to samozřejmě také nepřeju. Problém je v tom, že na základě tohoto dobrého záměru je zde vytvořen velice represivní text. Vlastně se jedná o sankce, pokuty pro nadace evropské politické strany, které se pokusí, pokud jsem to dobře pochopil, využít osobní data za politickým účelem. Já tady sdílím obavy naší zpravodajky. Ten text je sice naplněn dobrými záměry, ale myslím, že se příliš orientujeme na určitou karikaturu eh, policejní kontroly. A velmi se obývám, že pod zástěrkou boje eh, manipulování těchto osobních dat eh, je snaha podporovat to, čemu se říká politicky korektní postupy. Já nejsem Ehm, jistě patřím eh, ke straně, kterou vy kvalifikujete jako euroskeptickou, ale proto, proto, abychom eh, to zjednodušili, dejme tomu, že patřím k euroskeptické straně, ale je jasné, že tyto kontroly, které postupně Eh, budete zavádět, se prioritně zaměří na tyto strany, takže nebude tady ehm, rovnocené zacházení. Je tomu tak již i ve Francii a bude se to týkat i vaší evropské kontroly. Uvedu dva příklady děsivých věcí v tomto textu. Je tady myšlenka nejenom sankcí těch politických stran, které ovlivňují, ale které se také snaží ovlivnit. Co to znamená snažit se ovlivnit to je eh, vlastně eh, situace, kdy se předpokládá něco. A pak tady bude vývor eh, nezávislých známých osobností. Já si nejsem úplně jist, že tyto osoby budou skutečně nezávislé na ostatních, takže tento text mě opravdu neuklidňuje. Připomíná, připomíná mi to jako krok směrem k Orvelovu románu, to znamená, Eh, eh, bude to společnost, kde bude na nás dohlížet eh, velký bratr. Jak víte, pane Lebretone, jsou tu v Evropě určité politické strany, dokonce i ve Francii, které jsou dokonce placeny velkým bratrem. To znamená, že v tomto kontextu se domnívám, že by tomu Evropa měla věnovat pozornost. A Je to. Toto opatření k tomu patří. Chce se chopat, chopit slova komise? Děkuji, pane předsedo. Jsem z generálního ředitelství pro spravedlnost. Zodpovídáme za nelegislativní prvky tohoto návrhu. Já bych chtěla zopakovat jednu věc, a sice kontext tohoto balíčku. O co jde? Já si myslím, že ten kontext už byl do značné míry vysvětlen. Jde o rizika spjatá s volbami. Varovala nás kampaň spjatá s Facebookem a se společností Cambridge Analytica. Ráda bych připomněla, co součástí tohoto balíčku je. Je to nelegislativní část a legislativní část. Ta nelegislativní část se, stýká, eh, eh, se stává se sdělení a Jde o to, abychom tedy zajistili svobodné a spravedlivé volby v rámci EU a také jsou tu pokyny týkající se ochrany osobních údajů a ty tedy popisují to, jak mají být uplatněny pravidla vyplývající z GDPR ve volebním kontextu. Nejde tedy o to, že bychom chtěli měnit eh, nějak nějaké zákony, ale jde o uplatnění GDPR, protože jsou to první volby po té, co tedy nařízení o GDPR bylo přijato. A jde o eh, správné uplatnění pravidel zaměřených na ochranu osobních údajů. Tolik tedy k té nelegislativní stránce. Je tu také doporučení, které je směřováno na politické strany a orgány členských států. Toto doporučení uznává význam po, po, politických stran pro demokratické fungování Evropských, Evropské unie. Eh, mohu nyní odpovědět na vaši otázku. Pokud jde o ty základní moduly, my chceme vyzvat členské státy, aby spolupracovali v souladu se stávajícími pravidly, eh, aby spolupracovali s orgány zodpovědnými za ochranu osobních údajů nebo za kybernetickou bezpečnost a díky tomu zajistili integritu a bezpečnost voleb. Tyto orgány také jsou a budou združeny v evropské síti. Další dimenze chce podpořit transparentnost, to odpor, podporuje dřívější sdělení komise. Členské státy by taktéž měly podporovat transparentnost a politické strany by měly transparent, být transparentní ve své předvolební kampani. Eh, to je druhý pilíř. Třetí pilíř, kybernetická bezpečnost. Je to doporučení adresu členských států, aby uplatňovali stávající pravidla, aby se v jejich duchu snažili zajistit kybernetickou bezpečnost eh, při volbách do Evropského parlamentu. A pak je tu ještě jedna věc, která odráží dva právní eh, návrhy, které kolega vysvětlí. Pokud dojde k porušení pravidel v oblasti ochrany osobních údajů, tak musíme, eh, a pokud tady toto porušení pravidel bylo spácháno proto, aby se ovlivnily volby do Evropského parlamentu, tak by členské státy měly uplatnit eh, přiměřené sankce. Měly by to brát jako snahu o ovlivnění voleb do Evropského parlamentu. A pro dokreslení celé situace Eh, bych ráda řekla, že tedy se snažíme provádět i určité agitační činnosti, tak abychom společně se členskými státy se snažili co o možná nejlepší ochranu eh, voleb. A nyní tedy pan kolega eh, představí tu právní stránku, nebo kolegyně představí právní stránku toho návrhu. Děkuji za tuto diskuzi. Děkuji za to, že se naším návrhem zabýváte. My tady navrhujeme změnu, pokud jde o nařízení o statutu a financování politických stran. Tato změna je velmi zacílená. Chceme jednat tam, kde můžeme jednat, kde má Evropská unie kompetence, tak abychom uvalili sankce za zneužití ochrany osobních údajů ze strany eh, politických stran při evropských volbách proč používám adjektivum evropský a ne národní. Je to právní nástroj v oblasti, kde Evropská unie má kompetenci. My se snažíme navrhnout velmi bezpečný jistý mechanismus, který bude aktivován na základě rozhodnutí eh, Evropského orgánu pro nebo dohledového orgánu pro eh, ochranu údajů. To rozhodnutí tedy nesmí být založeno na žádných řečech, novinových článcích, musí to být opřeno o nějaké právní závěry, o něco pevného. A právě tento orgán může vydat sankce, které se budou opírat o názor nezávislého expertního výboru. Tento výbor se bude skládat ze šesti lidí, dva budou zvoleni komisí, dva parlamentem a dvě radou. Všechn, všichni členové tedy, nebo součástí toho výboru budou i dva členové jmenovaní parlamentem. Největší sankcí je vyškrtnutí. Finanční sankce hovoří o 5% rozpočtu a o zákazu eh, žádosti o finanční prostředky na příští rok. To znamená, že to nastane, pokud nějaká politická strana nebo nadace se rozhodne ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Velmi se těšíme na názor vašeho výboru. Vaši reakci si velmi pečlivě přečteme, prostudujeme. Eh, paralelně jsme v kontaktu s výbory Libe a Avko a Rádi bychom tedy využili příležitosti a požádali Evropský parlament, aby jednal v této věci velmi rychle, protože bychom byli rádi, kdyby eh, ta legislativa platila před volbami eh, do Evropského parlamentu, které nás čekají v roce 2019. A nyní tedy požádám kolegu, který zodpovídá za ochranu osobních údajů, aby se eh, tedy odpověděl. Děkuji, já budu odpovídat francouzsky, protože většina vystupujících hovořila francouzsky. Takže jenom bych chtěl oznámit, že co se týče toho vodítka ohledně GDPR, tak to bylo samozřejmě za, začleněno do toho balíčku. A cílem je, aby ty subjekty, které budou se účastnit toho volebního procesu, tak, aby dodržovali ty nejhlavnější pravidla v tomto procesu. My jsme totiž konstatovali, že mnoho těchto subjektů, ať jsou to politické strany nebo společnosti, které se zabírají, zabývají sběrem a analýzou těchto dat, ať už jsou to sociální sítě, tak tyto subjekty buď neznají nebo neaplikují pravidla, která vstoupila v platnost počínaje květnem. Tato pravidla tedy jsou vyjasněna a ještě posílena. Jsou to první volby do Evropského parlamentu, které budou probíhat v rámci těchto nových pravidel. Proto je užitečné připomenout všem těm subjektům ty nejdůležitější pravidla. Proto jsme vypracovali dokument, který je dosti jasný. Na konci máte jakýsi checklist pro ty jednotlivé eh, aktéry například politické strany, které sbírají eh, údaje z různých zdrojů, zda jsou zodpovědní za tyto údaje. Ano, pokud představuji politickou stranu, musím být velice bdělý, musím verifikovat eh, společnosti, které analyzují tato data a dávají mi výsledky ze zpracování těchto dat. Neznamená to, že by politické strany nemohly využívat těchto dat, eh, aby se přiblížily těm voličům, a předali své sdělení, ale musí postupovat legálně. A několik vystupujících se odvolávalo na tu aféru Cambridge Analytica. To vlastně proběhlo předtím, než, jsme, než vstoupil v platnost eh, GDPR. Takže je nutné to připomenout také z hlediska legislativních návrhů. To východisko je v tom, že nezávislé orgány, které se zabývají eh, sběrem dat, dospěly k závěru, že tady v této aféře došlo k porušení ochrany dat. To znamená, eh, takový orgán nebude rozhodnovat bez eh, podkladu a bez patřičních informací. To znamená, tento orgán může rozhodnout o tom, že došlo k porušení těchto pravidel. To je to východisko. A na základě mm, tohoto východiska se bude posuzovat, zda porušení ochrany dat, osobních dat, eh, proběhlo s cílem ovlivnit či neovlivnit volby. Pokud tomu tak bude, a v případě eh, Cambridge Analytica to vyšetřování dospělo k tomuto závěru. Všechny tyto zprávy byly prezentovány a zveřejněny a ukazují se tam výsledky toho vyšetřování. Může také dojít k tomu, že um, určitá politická strana učiní chybu nebo špatně uh, ochrání data a bude tedy předmětem těchto sankcí. Ale cílem toho pochybení nebylo nebo nebude ovlivnění eh, voleb, takže nedojde například eh, k druhé sankci z tohoto hlediska. Takže to je důležitý bod, který jsem chtěla zdůraznit. Děkuji. Well. Také děkuji. A to tedy znamená, že může ukončit tento bod 34 a budeme pokračovat bodem 35. Opět půjde o návrh stanoviska, pokud jde o pojištění občanské zodpovědnosti při užití motorových vozidel a tak dále. A zpravodajkou je opět paní Beržerom. Takže mm, budu opětovně hovořit o polemické záležitosti a velice rychle vám vysvětlím moje právní stanovisko k tomuto návrhu směrnice která mění směrnici z 16. září 2009, která se týká pojištění motorových vozidel, to znamená občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a příslušné kontroly. Tento návrh směrnice má za cíl zareagovat na mm, potřebu chránit eh, oběti eh, těchto nehod kdy eh, nehoda je způsobena řidičem, který pochází z jiného členského státu. Od dob směrnice 2009, kde se hovořilo o pojištění motorových vozitel v souvislosti s povinným pojištěním, eh, se v dalším období objevila celá řada problémů a komise konstatovala, že je nutné přizpůsobit některé body této směrnice tak, aby se naplnil hlavní cíl, to znamená ochrana obětí eh, nehod v případě přeshraničního provozu. Text, který navrhuje změny této směrnice z roku 2009, obsahuje pět hlavních otázek. Působnost, to je článek 1, eh, směrnice 2009, dále kontrola pojištění, pro boj eh, proti případům, kdy není pojištění. Dále je to revize minimálního pokrytí, to je článek 9 směrnice z roku 2009. Dále insolvence pojistitele, to je článek 10 malé a směrnice 2009. A dále změna a oznámení těchto nehod opět tedy Eh, z článku eh, směrnice 2009. Podle mého názoru tady dochází k dobré nápravě těch nedostatků směrnice 2009. Co se týče kontroly pojištění, tady je nutné spružnit ten princip z hlediska kontroly Mm, občanskoprávní odpovědnosti motorových vozidel, kde řidič pochází z jiného členského státu nebo z třetí země a který vstupuje tedy na území Evropské unie. Je nutné organizovat kontroly, které nevedou k zastavení vozidla, to znamená, nejsou intruzivní eh, kontroly. To znamená, používají se technologie, které umožní nezastavovat eh, motorové vozidlo, to znamená, odečítá se digitálně poznávací značka. Tyto kontroly musí být přiměřené, nediskriminační, což umožní eh, kontrolovat lépe eh, situace, kdy neexistuje pojištění. Co se týče minimální hodnoty pokrytí pojistky v případě hmotného poškození nebo ublížení na zdraví. Tady členské státy mají možnost překročit toto minimální eh, pokrytí a jednou za pět let je možné toto revidovat. Co se týče nedotknutelnost, promiňte, v případě nesolventnosti pojistitelů eh, v přeshraničních případech je velice obtížné a složité domáhat se odškodnění. Tady se počítá s mechanismem, který by urychlil tento proces a to je pro mě velký pokrok. Tento návrh také obsahuje vytvoření jakéhosi kompenzačního fondu v každém členském státu. Tento fond pak řeší situaci, kdy je pojistitel nesolventní takovém případě to řeší fond toho státu, kde došlo eh, k nehodě a to za použití tohoto kompenzačního fondu. Systém těchto záruk a toho garančního fondu existuje už v celé řadě členských států. Mělo by se to rozšířit v podobě dobrovolné dohody a to je skutečný pokrok. Komise se snaží eh, povzbuzovat eh, stejný postup z hlediska mapování nehod a snaží se také eh, zkrátit postup domáhání očkodnění. Výsledkem by mělo být méně nepojištěných vozidel, větší transparentnost z hlediska eh, kontroly nehod. Jediná výhrada se týká působnosti. Já podporuji vůli komise Eh, zajistit definici eh, provozu motorových vozidel. Nicméně si myslím, že je příliš omezující, protože vylučuje některá vozidla, která nejsou obvykle používána jako dopravní prostředky, ale mohou přesto způsobit nehodu. Jsou to například koloběžky, které zaplavují pařížské ulice. Takže mm, je nutné zde eh, zpřesnit eh, tuto definici. Motorová vozidla, která jsou například používána při stavebních pracích a mají také přeshraniční provoz, i tato vozidla mohou být zdrojem silničních nehod. Proto bychom měli rozšířit definici provozu motorových vozidel tak, abychom navýšili maximálně ochranu. A v tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrh a samozřejmě budu reagovat na vaše návrhy. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 20. listopadu do 12 hodin to je trošku <laughs> těsné, protože je 20. 17 hodin 7 eh, vteřin. Děkuji vám za vaši pozornost. Aha. Uh, if um, Madame Bergeron would, would like... Uh... Pokud chcete, paní Bergeron, tak můžeme stanovit uh, novou lhutu 22. Eh, v 18 hodin. Nemáte s tím problém dobře. Takže lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, která už uplynula, je trochu neobvyklá situace. Takže slovo má pan Velken. Ano, děkuji. V podstatě vítám změny navržené komisí, které se týkají této směrnice. Vítám také pozměňovací návrhy paní zpravodajky. Já osobně ještě také doplním nějaké drobnosti na třech nebo čtyřech místech prostřednictvím pozměňovacích návrhů i já. Eh, souhlasím s tím, aby byly zaručeny minimální částky krytí na základě pojištění a také eh, se domnívám, že eh, výška nebo výše těch minimálních částek je příliš nízká, 6,7 milionů euro a měla by být navýšena na 10 eh, milionů euro. A směrnice by dále neměla být nediferencovaně eh, používána na ty elektrokola nebo elektrokoloběžky, segveje. Já vím, že i jejich použití může v, v, eh, v provozu vést k nehodám a oběti by měly být rychle očkodněny, ale nabízí se tu otázka srovnatelnosti těch nových vozidel a já si myslím, že si musíme dobře rozmyslet, jestli jsou to spíše kola nebo spíše motorky. Z hlediska ochrany životního prostředí Jde o to, aby ve veřejném prostoru bylo co možná nejméně aut a aby byli obyvatelé co možná nejvíce chráněni před hlukem a e, znečištěním a proto si myslím, že bychom použití těchto dopravních prostředků neměli touto směrnicí nějak omezovat. Byl bych tedy rád, kdyby se je podařilo z oblasti působnosti této směrnice vyjmout. Členské státy e, mohou tedy e, před předepsat pojištění i pro tento typ dopravních prostředků. Není ještě jeden bod, který se týká ochrany spotřebitelů. Já osobně považuji za smysluplné zavést systém bonus malus při výpočtu pojistného. A v této souvislosti by bylo důležité, aby ten výpočet bonus malus eh, byl tady co možná nejtransparentnější. A nyní ještě jedna věc, která se týká budoucího technologického vývoje. Eh, v analýze dopadů je poukázáno na to, že vývoj eh, směřuje k autonomním a poloautonomním vozidlům. To si myslím, že je tedy perspektivní záležitost a jde o to, že oběti nehod, které by způsobily autonomní eh, vozidla, by měly být očkodněny a chráněny. Eh, došlo už eh, k nehodám způsobeným eh, autonomními nebo poloautonomními vozidly a to dokazuje především to, že evropští občané musí být chráněni před nehodami a proto bych byl rád, kdybychom se tomu v článku 28c explicitně věnovali, to znamená, že bychom měli eh, zmínit to, že do budoucna budou hrát tato autonomní a poloautonomní vozidla stále větší roli. Ano, děkuji. Je tu komise? Chce se chopit slova? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajko. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval za velmi pozitivní přístup paní zpravodajky k navrhovaným změnám. Pokud jde o oblast působnosti, že je údajně příliš úzká, úzce koncipovaná. Já v tuto chvíli nemám mandát o tom jednat, ale ochrana obětí byla tedy to, tou nejdůležitější věcí, kterou jsme měli na paměti, když jsme sepisovali tento návrh. Já tedy nevidím eh, problém s tím, že bychom to rozšířili, záleželo by to ale ještě na dalších zúčastněných stranách. Pokud jde o další problémy, které tu zazněly, Obdrželi jsme komentáře v rámci připomínkového řízení. Šlo o minimální eh, částky krytí eh, a o to, že by se ta částka měla zvýšit. My víme, že tedy musíme jakékoliv rozhodnutí tedy doprovodit analýzou dopadu. Zatím jsme tedy nenavrhli žádnou vyšší částku, ale měli bychom si uvědomit, že ty minimální částky pokrytí nebo krytí se týkají pouze domácím situacím a e, nehod, které se e, staly tedy Eh, osobám v jiném členském státě ne eh, týkají se zelených karet. Tam jsou ty částky krytetí vyšší, a to znamená, že takto k tomu musíme přistupovat. Podle toho budou oběti při přezraničních dohodách odškodnováni. Pokud jde o ty nové dopravní prostředky, tak je velmi těžké, jestli elektrokola ku příkladu by měla být považována za mopedy nebo něco takového. Naše pozice byla taková, že zatím nemáme k dispozici žádná data, že by elektrokola měla být bezpečnější než mopady, mopedy. Ono není až takový rozdíl, jestli jedete na elektrokole nebo na mopedu. E, jsou dva možné úhly pohledu jedna, jeden úhled pohledu je mm, ten pohled politika a e, pokud se zeptám e, petičního výboru, tak ti se na to zase dívají očima od obětí podobných nehod a vyzývají komisi, aby e, rozšířila ochranu případě takových nehod. To znamená, že my se domníváme, že v souladu s principem subsidiarity členské státy mají možnost vyjmout ča- část těch prostředků, určité typy prostředků v případě nehody a já si myslím, že toto je dobré řešení. Jelikož pokud míra rizikovosti určitého dopravního prostředku bude nízká, tak není eh, žádné riziko pro garanční fond a naopak, pokud je to riziko, že eh, ten dopravní prostředek způsobí nějaké zranění se životními následky, tak by eh, ty oběti měly být pojištěny, nebo mm, by to mělo být pojištěno. Mm, pojistné by samozřejmě mělo být přiměřené riziku daného dopravního prostředku. Kolo pravděpodobně nespůsobí takové škody jako železniční eh, neštěstí. Eh, the, the, the, the premiums would be proportionate to, to, to, to znamená, že si myslím, že výše pojistného by měla odpovídat typu eh, dopravního prostředku, tak jak to vypočítá eh, pojišťovna. My víme, že pojišťovny nejsou příliš nakloněny eh, tak, takovému pojištění, protože to není příliš zisková část jejich podnikání, ale měli bychom to vzít tedy v našich diskuzích v potaz. A my jsme otevřeni všem možným podobám řešení. vynětí určitých typů dopravních prostředků jsme se vždycky snažili vyhnout a chtěli jsme to nechat na členských státech, tak abychom jim tedy na evropské úrovni nic nepředepisovali, protože ono je velmi složité dostat veškeré dynamice technologického vývoje. Pokud jde o autonomní vozidla a auta bez řidiče, tak jsme toho názoru, že směrnice e, tuto oblast pokrývá a myslím si, že by se to tedy mělo týkat nehod způsobených i takovými vozidly, byť tady ta nehoda byla způsobena technologií. Měla by tu být, měly by tu být systémy, které budou od, schopny odškodnit poškozenou stranu a pak by to měly být další mechanismy, jako například e, odpovědnost dotyčného výrobku nebo vlastníka infrastruktury v závislosti na tom, co se konkrétně v dané situaci stalo. My jsme toho názoru, že tato směrnice je dostatečně účinná, efektivní pro to, aby tyto situace pokryla. Pouze musíme e, konkrét, vyjasnit konkrétní pravidla, pokud to bude možné. Takže děkuji. Ještě jednou vám děkuji a je to všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Thank you as well. Děkuji. Tím asi můžeme uzavřít tento bod číslo 35 a přejdeme k asi poslednímu bodu dnešního programu. To je bod 36 projednání návrhu stanoviska k zavedení programu Kreativní Evropa a pan Lebreton je zpravodajem. Merci, euh, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Evropa není pouze světa dílem, je to také civilizace. Jejíž kořeny sahají do období starověkého Řecka a Říma a jejíž osobnosti a hodnoty byly hluboce ovlivněny křesťanským přínosem. Z tohoto důvodu se Evropská unie nesmí spokojit s tím, že je hospodářským výtvorem. Musí také především prosazovat kulturu svých členských států, aby tak chránila a prosazovala bohatství a rozmanitost této civilizace. Tento cíl jí ostatně přiznává článek 3 smlouvy o EU, který svěřuje úkol dbát, cituji, na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví, konec citace, jakož článek 167 smlouvy, který ji ukládá, aby přispívala k rozkvětu kultur členských států a zároveň zdůrazňovala jejich společné kulturní dědictví. Z tohoto pohledu eh, tedy hodnotíme návrh nařízení, kterým se zavádí program Kreativní Evropa 2021-2027. Tento projekt jde správným směrem Eh, obnovuje a zlepšuje tři složky programu Kreativní Evropa, který byl zaveden v roce 2014. Složku kultura, složku média a složku meziodvětvové záležitosti. Je určitě rozumné, že výbor Jury eh, přispívá k obnově tohoto krásného projektu a v tomto kontextu jsem navrhl některé pozměňovací návrhy. Eh, zdá se, že jich je hodně. Já jsem velice pečlivý. Když vidím nějaký text, tak se ho snažím vylepšit. Tak, takový prostě jsem. Ale eh, nejsou to nějaké zásadní změny, protože ten text je docela dobře koncipován. Je tady eh, nejzajímavější řada pozměňovacích návrhů pro náš výbor. To je nutnost věnovat pozornost efektivní ochraně duševního vlastnictví textu se totiž o tom příliš nehovořilo. Je to přitom text, který se dotýká audiovizuálního odvětví a pochopitelně v této oblasti je třeba zajistit zvláštní ochranu duševního vlastnictví děl jejich tvůrců. A myšlenkou je, že finanční podpora nestačí. Text je, myslím, trochu polarizován. Pokud jde o finanční podporu, potřebujeme i vhodnou právní ochranu tvůrců a jejich děl. A to inspiruje moje návrhy 5 a 16. Je to napojení na další texty, které už jsme schválili. Podle mého názoru to jsou hlavní změny, které navrhuji. Jsou to spíše doplňky než skutečné změny. Jinak eh, myslím, že tam jsou určité výrazy, které se mi zdají nešikovné a proto je navrhuji upravit. Několikrát se hovoří o mediální gramotnosti, to já vidím jako velice dvojznačné a já tedy navrhuji pojem vedení ke kritickému uvažování o médiích. To je tedy předmět návrhu 15 a 32. Pak tady je jeden takový, řekněme, filozofičtější bod. Nelíbí se mi příliš pojem začlenování, který se tam opakuje v souvislosti s migranty. Já mám raději pojem asimilace, který je silnější. A například v článku 6 pak je věta, že kultura podporuje asimilaci eh, legálních migrantů, což je méně široké a ambicioznější než ten původní návrh, který říkal, že kultura podporovala začlenování migr- podporuje začlenování migrantů. Myslím, že nemá moc smysl Eh, dělat, hovořit o nelegálních migrantech, kteří by v té zemi neměli zůstat. Je třeba ale být ambicioznější vůči těm, kteří jsou eh, tady legálně. A pokud hovoříme o asimilaci, tak myslím, že to lépe je, vyjadřuje tu ambici. Eh, ve francouzském právu je řada prací, která, které ukazují, že to je něco jiného. Začlenování je mnohem lehčí termín než asimilace. To je například předmět eh, pozměňovacích návrhů 23, 28 a dalších. A poslední velká osa mého návrhu. Já nejsem horlivý zastánce eh, aktů v přenesené pravomoci. Myslím, že příliš často se k ním uchylujeme, i když to není nutné. A v tomto textu mám pocit, že akty v přenesené pravomoci právě nejsou nezbytné Máme prováděcí akty, ty tam necháváme, ale akty v přenesené pravomoci, to jsou návrhy 12, 24, 25. Tam mi to připadá zbytečné, protože například v mém pozměňovacím návrhu 12 tam byl akt přenesené pravomoci, jehož smyslem bylo měnit nezásadní prvky tohoto nařízení. A musíme skutečně něco takového tady uvádět v čl- pozměňovacím návrhu 24. Eh, tam se jedná o aktiv přenesené pravomoci, které mají zajistit účinné posouzení pokroku dosaženého v provádění programu. No tak to přece není žádný zásadní cíl a v návrhu 25 eh, tam trochu upravuji aktiv přenesené pravomoci, které, u kterých se jenom připomíná právní režim. A myslím, že to jsou tedy zbytečné zmínky a já navrhuji, aby se to prostě vypustilo. Ostatní pozměňovací návrhy je, je jich hodně, ale už nejsou tak důležité. Jsou to spíše nějaké formální úpravy. E, pokud jde o kulturu, myslím, že musíme být přesní. Například v návrzích 7 a 19 navrhuji nahradit výraz evropské hodnoty výrazem hodnoty evropské civilizace. Protože se jedná o kulturu, tak myslím, že musíme hovořit o evropské civilizaci. To je ambicioznější. V pozměňovacím návrhu 11, další příklad, tam navrhuji zrušit dlouhý odkaz na OLAF. Ano, OLAF existuje, dobře, ale v textu, který se týká kultury, musíme to tady tak rozvádět, jaká je úloha OLAF. I když EU hovoří o kultuře, tak je příliš byrokratická. A pak ostatní pozměňovací návrhy to se týká detailů, takže toho vás ušetřím. Každopádně doufám, no já jsem se jist, že nebudete souhlasit s mými pozměňovacími návrhy všemi, určitě povedeme diskusy, ale eh, já samozřejmě bych chtěl vyvolat diskusy na téma, které považuji za důležité a které si zaslouží pozornost výboru pro právní záležitosti. Paní Delvo, děkuji, pane předsedo. Je to příliš krásné, pane Lebretone. Když jste navrhl toto, tuto zprávu, tak jsem si říkal, proč to má zajímat výbor pro právní záležitosti, zpráva o, o kreativní Evropě. Vy jste to tady navázal e, na dodržování autorských práv. Ano, na tom jsme pracovali, ale mám pocit, že to je záminka pro změnu eh, terminologie, která se používá v celém textu. Já plně s vámi souhlasím v tom, že začlenování a asimilace nejsou synonyma. Eh, je to skutečně debata, která eh, přesahuje tuto krátkou zprávu. Žijeme v měnícím se světě, poznamenaném mobilitou, a myslím si, že asimilace není termín, který bychom měli tady eh, použít, který je vhodný pro to, co se děje v našich dnešních společnostech. Aniž eh, bych hovořila o hodnotách, jak tomu říkáte, hodnoty evropské civilizace. Máme evropské hodnoty. To je, to je součást eh, listiny základních hodnot já si tedy kladu otázku, zda skutečně chcete ukázat, že jsme všichni proti vám, když nebudeme pak souhlasit s vašimi pozměňovacími návrhy. Nevím, trochu mě to vrtalo hlavou, když jsem si četla tu vaši zprávu. Navíc nesouhlasím, když výraz mediální gramat, gramotnost eh, nahrazujete výrazem vedení ke kritickému uvažování. Myslím si, že lidé samozřejmě mohou být kritičtí, ale mediální gramotnost eh, to prostě znamená, eh, jak může vypadat manipulace, jak se mají vyhledávat informace. A já si nemyslím, že je to změna, která by byla skutečně eh, účelná. A pokud jde o vyškrtnutí odkazu na OLAF, který důsledně provádíte v textu. My víme, jaké spronevěry evropských prostředků proběhly a myslím, že bychom tedy měli nechat eh, OLAF provádět vyšetřování, právě abychom zabránili podobným spronevěrám, eh, které zaznamenáváme až příliš často. Tak já jsem ráda, že jste alespoň tady zahájil tu diskusi, pane Lebretone, ale asi vás nepřekvapí, že s vámi nebudeme souhlasit. Budeme asi pokračovat, protože lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů to není dnes. Ano, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. listopad v poledne. Nikdo další se nehlásí. Takže skončíme ve frankofonním složení. Příští jednání proběhne ve čtvrtek 6. prosince od 9 hodin budeme mít potom mimořádné zasedání výboru v pondělí 10. prosince večer. Přesný čas ještě bude potvrzen. To se bude samozřejmě konat ve Štrasburku. Takže tímto oznámením bych vám chtěl poděkovat za účast na eh, zasedání výboru a přeji vám hezký večer.